odnosno ravno glede teh copyright zadev, glede Google in teh zadev. že na te fajn to posluša tudi na Work I want to start, but I cannot start because... Dámy a pánové, já bych chtěla začít, nicméně zpravodaj ještě není přítomen. Can somebody ask? Chtěla bych požádat, zda někdo nevíte, zda se paní Helga Trypel nachází, zda je přítomná. Děkuji. Good morning. I am, starting. Dobré ráno, dámy a pánové. Chtěla bych začít několika eh, drobnými poznámkami. Nejprve vás chci všechny ještě jednou pozdravit a také bych vás chtěla požádat, eh, abyste si dobře přečetli poznámky koordinátorů, nebo respektive poznámky, které byly eh, včera schváleny koordinátory. Pokud se k tomu chcete nějakým způsobem ještě vyjádřit nebo komentovat, tak prosím do do konce, tohoto, do, do konce dnešní schůzky. Prosím se, přihlašte o slovo, protože je nutné, abychom toto do, během dneška schválili a dokončili. A nyní již vidím, že paní zpravodajka Helga Triple přichází, čili ji poprosím, abychom, aby se ujala svého místa zde a abychom mohli začít hlasovat. So. Začneme hlasováním o e, stanovisku, které se týká rozpočtu na rok 2010. Dovolte mi nyní předat slovo paní Heleze Trippel, aby vás krátce zprávila o tom, jak to vypadá s pozměňovacími návrhy. Děkuji. Dobrý den, dámy a pánové. Už poněkrát na obecné úrovni jsme diskutovali o prostředcích rozpočtu, které jsou k dispozici pro naše aktivity. Také se o tom hovořilo včera při interview s Odilo. Kanta, že prostředky jsou příliš omezené. Chtěla jsem to zde říci, protože zatím to nemůže hrát takovou roli v rozpočtu pro roce 2010, ale brzy budeme hovořit o review rozpočtu a o zdrojích příjmů do rozpočtu. To je debata, která nás čeká. A také bude debatovat o tom, kam jdou hlavní výdaje. Měli bychom i zde ve výboru pro kulturu jasně diskutovat a jasně dát najevo, že prostředky pro vzdělávání média a komunikace jsou nedostatečná a pokud chce Evropa vypadat ve světovém měřítku lépe, je třeba to změnit a doufám, že i kolegyně a kolegové budou působit na své domácí politiky v tomto duchu. Nyní tedy k rozpočtu pro rok 2010. Vznikl v našem prostředí, které je, se vyznačuje určitými rigidními procesy, ale snažili jsme se vypíchnout důležitost komunikační politiky. V posledních letech se posílili různé eh, spolupráce s novináři, s televizními, rozhlasovými stanicemi, propagovat Evropu. A to nejenom v předvolebním období nebo příležitostně, ale aby se Evropa stala součástí běžného politického života. Také jsme dali najevo, že chceme dáme prostředky pro program Erasmus a podobné, protože to je něco, co se dotýká přímo občanů. Zde si neklademe otázku, zda je nám Evropa příliš vzdálená, protože to je něco, co skutečně prospívá občanům Evropy a mladým lidem, také to tak vnímají, putují po Evropě, učí se jazyky, seznamují se s různými typy, systémy vzdělávání a běžné praxi i při studiu se u nich vytváří evropské povědomí. Máme i další významné body, které jsme podtrhli, to znamená principy, z kterých vycházíme a jaké jsou naše úkoly. Také jsme se věnovali pilotním projektům, které se připravovaly na první čtení, také co se týče přeshraniční spolupráce novinářů, aby zde došlo k posílené koordinaci. Ve výboru kultury proběhla první konzultace návrhu rozpočtu. Vy jste uvedli celou řadu pozměňovacích návrhů. Já s nimi souhlasím, protože celou řadu záležitostí upřesňují a chtěla bych říci, že pouze u jednoho bodu jsem proti a u dalšího jsem byla proti, ale tento návrh byl stažen. Očekávám tedy, že hlasování bude v celku harmonické. Děkuji vám. Ich glaube, wir brauchen die... Dobrá, Domnívám se, že není potřeba nyní otevírat debatu, protože už se odehrála v rámci prvního kola. Myslím, že to byla Palia, paní Palia Deli. Vidím, že zde s námi není, takže se nemůže vyjádřit ke své záležitosti. V tom případě navrhuji, abychom začali hlasovat. Obdrželi jste hlasovací seznam. Eh, je zde dostatečný počet, eh, počet poslanců, abychom byli schopni hlasovat. Je zde dostatečný počet zástupců jednotlivých politických frakcí. Máte před sebou hlasovací seznam, paragraf 1, pozměňovací návrh 1, kdo je pro. Děkuji. Je někdo proti? Zdrželi se? Schváleno. Paragraf 2, pozměňovací návrh 2, Kosta, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 3, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh číslo 4, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. Paragraf 3, pozměňovací návrh 5, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Paragraf 3, pozměňovací návrh 6, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Paragraf 4 a pozměňovací návrh 7, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Paragraf 5. Pozměňovací návrh číslo 8, kdo je pro? Musím si vás přepočítat. Takže kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. Paragraf 6a, pozměňovací návrh 9, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, schváleno. 6b, 10, staženo. Paragraf 6c, 11, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, schváleno. 6a, pozměňovací návrh 12, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Schváleno. Paragraf 6a, pozměňovací návrh 13, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. Kdo souhlasí s návrhem stanoviska paní Triple? Děkuji vám, kdo je proti. Zdrželi se. Děkuji vám, tímto jednomyslně schváleno. Helgo Triple, děkuji. Nyní se dostáváme k druhému tématu pořadu jednání, čili číslo 9 pořadu jednání, téma Europeana, další kroky. Na našem zasedání 2. září jsme jako zpravodajku nominovali Helgu Tripu. Jak všichni víte, Europeana je projekt online knihovny, archivu a muzea Evropy. V listopadu roku 2008 byl tento projekt otevřen jakožto projekt Digital Library Evropské komise má zpřístupňovat dědictví evropské kultury na internetu. Tato zpráva nám dává možnost vyjádřit, jak si ceníme tohoto významného projektu a jak odhadujeme jeho význam pro budoucnost. Jsou zde důležitá témata. Obsah. Co má být vlastně zahrnuto projektu Europeana, co má být vidět. A také otázka organizace, jak má být projekt řízen, kdo má platit, jak má celá záležitost probíhat. Proto dnes proběhne první výměna názorů. Zpravodajka paní Triple zde jistě vyjádří celou řadu významných myšlenek k tomuto návrhu. Měli bychom také zvážit souvislost eh, s diskuzí o copyrightu a Google, takže je to velice aktuální téma. Je třeba kout železo, dokud je žhavé a měli bychom se proto snažit vydat tou správnou cestou, abychom nevyslali nesprávný signál směrem ke Google nebo jiným. Jen pro vaši informaci, paní zpravodajská chce eh, předložit eh, svoji zprávu 30. listopadu. Dnes bude první živá diskuse. Prosím vás o aktivní účast, aby její dokument eh, odrážel názor našeho výboru. Helgo, prosím, máš slovo. Děkuji, Doris, děkuji také za úvod. V minulém volebním období kolegyně Marin Ellen Decon z konzervativců byla zpravodajkou k těmto tématům. To byla ještě přípravná fáze Europeány, když potom panovala politická schoda, že si Evropská unie přeje společnou digitální knihovnu. Je to velký ambiciozní projekt. U takovýchto projektů bývá také celá řada otázek a většinou nebývá rozpočet, který by zapotřebí byl. My jsme eh, se my máme zde globální hráče na straně soukromých podniků, například Google a jiných, pokročili s digitalizací, někdy je právně zcela v pořádku, někdy ošem nikoli. To také ukázala debata o projektu e-book Google. Jistě e, jste si všimli, že Google nedigitalizoval pouze tak, takové knihy, kde už nelze dohledat držitele autorských práv, ale i takové knihy, které podléhají copyrightu. V podstatě divoko je zdigitalizovali s tím, že je poskytnou spotřebitelům a tím si podle mě zadělali na celou řadu problémů, protože se nezeptali autorů, zda jsou ochotní nechat si zdigitalizovat své knihy. Google eh, rozhodl, aniž by zapojil držitele autorských práv. Americké autorské právo je volnější než celá řada úprav autorských práv v Evropě, protože v USA platí takové pravidlo fair use, eh, předávání veřejnosti. Ovšem i s americkým systémem copyrightu je poněkud problematické to, co Google udělal. Komise proběhlo slyšení se zástupci Google a celé řady evropských institucí knihoven, které spolupracují s Googlem, knihoven, které tuto spolupráci odmítají, byli tam spisovatelé, nakladatelství, publicisté, všichni, kterých se toto téma dotýká. A v mé zprávě bude nadpis snadný přístup k internetu, ale jasná a silná práva. To znamená, že já nezastupuji ten názor, že by mělo být eh, v internetu vše zadarmo. Měl by být snadný přístup, easy access. Ovšem snadný přístup k informacím a kulturnímu dědictví neznamená, že to má být finančně zcela zdarma. Podle mého názoru je to tak. Ovšem, jak jsme viděli například diskuze i v politice s Pirátskou stranou ve Švédsku a v Německu, je to téma, o kterém se na veřejnosti čím dál tím intenzivněji diskutuje. Domnívám se, že co se týče kulturních děl, děl která podle právu duševního vlastnictví v době digitalizace, musíme najít takový přístup, aby tato díla byla snadno přístupná ehm, v sítích. Zároveň je ovšem třeba postarat se o to, aby ti, kdo z těchto děl žijí a musí žít, protože nemají žádné jiné příjmy. Nebyli poškozeni digitalizací. A to vidíme také ve společenské diskusi, internetová komunita a tzv. piráti to vidí jinak, říkají, potřebujeme volný tok informací, musíme to vše zdarma poskytnout lidem, ale já se domnívám, že to není správný přístup, protože vědomostní společnost potom nebude v střednědobě fungovat, protože nové kreativní nápady se dostanou na síť pouze tehdy, pokud jejich autoři z nich také budou moci žít. Pokud jim tato práva vezmeme, tak možná, že budeme mít na internetu za několik let různé reprodukce, ale nikoli nové kreativní obsahy a rozbije to možná i e, naší kulturní mnohotvárnost. Hovořili jsme o tom i včera s e, Odil Kanta. Kulturní rozmanitost je jeden ze zásadních pilířů Evropy. O něj se zasazujeme v Evropě i mimo ní, že Kulturní mnohotvárnost je hodnota sama o sobě a je třeba, aby se to odrazilo také v jednotlivých politikách a při strukturování projektu Europeana. Jaký je aktuální stav projektu Europeana? Paní předsedkyně pak už o tom hovořila. Projekt pořádně nastartoval v roce 2008. Nyní máme první seznam jak přispěly jednotlivé členské státy. Na prvním místě je Francie, která poskytla největší počet digitalizovaných produktů. Francie zastoupena více než 40%, pak ten počet výrazně klesá, některé země mají i méně než 2 nebo 1%. Takže to chápejte i jako výzvu členským státům, aby udělali více proto, aby zpřístupnili evropským občanům na síti přes instituci Europea na evropské kulturní dědictví. Co odlišuje Europeanu, například je od Google, a s čím velice souhlasím, je to, že umělecká díla, která podléhají copyrightu, nebyla zpřístupněna proti vůli držitelům práv copyrightu. 20. století zpravidla kompletně podléhá copyrightu a proto instituce, které drží práva, musí, musí se s nimi vyjednávat, aby e, autoři obdrželi příslušnou odměnu za to, že jejich díla budou zdigitalizována. Europeana má tedy poněkud jiný přístup než Google. Původně bylo plánováno, že americký soud rozhodne o tzv. settlementu 7. října, ovšem Google návrh stáhl a bude v USA velké eh, slyšení na téma e-book settlement. Zapojí se zde také Evropané a to podle mého názoru znamená velký pokrok v dané diskusi. Má druhá téze zní Europeana je takový evropský model, eh, spochybňuje i náš státní systém a model, protože pokud si přejeme, aby tento projekt existoval, musíme se podívat na to, jakým způsobem můžeme získat pro tento projekt prostředky i z jednotlivých států. Před několika týdny se konal, konalo slyšení u komise a paní komisařka Redingová paralelně vydala tiskové prohlášení před koncem tohoto slyšení a oznámila, že veřejné prostředky prostě nemáme a proto musíme jít ruku v ruce s Googlem. A já si nepřeji, abychom činili takovýto ukvapený závěr. Měli bychom chvíli bojovat a zjišťovat, a tedy tady nemáme veřejnou instituci pro naše kulturní dědictví a e, kulturní dědictví 20. století, než přenecháme pozici monopolnímu Google. Myslím, že prohlášení paní Redingové bylo ukvapené. Proto je dobře, že o tomto tématu diskutujeme zde ve výboru pro kulturu. Je zde celá řada zásadních otázek, na které musíme najít odpověď ukázat naše kulturní zájmy pod heslem eh, kulturní rozmanitost a dobře udělaná tržní regulace. I, kdy, I když by nový monopolista byl velice oblíbený a kreativní, není hodné ho zapojit za podmínek, které ještě nejsou definitivně dojednané. Domnívám se, že to je skutečně aktuální téma, protože v USA to nakonec také neproběhlo tak hladce a je to téma, které je významné pro Evropu, pro kulturní politiku členských států a proto bychom se tímto tématem měli intenzivně zabývat. Děkuji. Děkuji. Nyní bych ráda vyzvala kolegyně a kolegy, aby nás seznámili se svými myšlenkami. Kolega Martin, prosím. Já vám děkuji vážená paní zpravodajko. Domnívám se, že to byl skutečně výborný a detailní úvod do tématu, které je velice důležité. Všechno, co jste zde řekla, mohu já, co by člověk, který dlouhodobě působil v této oblasti, Bohužel problém s mikrofonem. Souhlasím tedy s tím, co jste řekla, také s tím, že eh, je třeba, aby autoři mohli žít ze svých příjmů, které jsou založené na autorských dílech. Také co se týče přístupu mládeže k internetu, je zde určité zkreslené vnímání, co se týče způsobu použití a obsahu. Byl bych velice rád, aby ti, kdo se zajímají o tuto ústřední otázku, byli více slyšeni v Evropě. Měl bych několik otázek. Já jsem nyní nově ve výboru pro kulturu. Dovede, můžete nám seznámit, jak by mohlo vypadat tak, takové alternativní financování, nezávislé na Google, e, jaké instituce bychom zde mohli zapojit, je to zohledněno nějakým způsobem? Existují z vaší strany nějaké představy, nebo má kulturní výbor představu o tom, jak by bylo možné vytvořit jakousi evropskou encyklopedii. Jednali jste už o tom? Problém rozmanitosti je také v tom, že na jednotlivé členské státy jsou poněkud zdrženlivé se do projektu zapojit. Ovšem na úrovni národních států je těžké, to, aby se zapojili sami. Takže jak by vypadal váš protinávrh té koncepci Dua, Redingo a Google? Eh, vy jste také říkala, že musíme zahájit debatu o dalším finančním výhledu. Máte i zde už určitě určité cesty, kterými bychom se mohli vydat, určité nápady. Pokud vás budu moci na veřejnosti podpořit, tak to rád učiním. Děkuji. Paní Atu. No, se celui euh, oui. uh... Děkuji, Helgo, za to, co jste řekla. Já bych chtěla předložit do diskuse otázku osob, které mají potíže s psaním, to znamená slepí, nevidomí, eh, negramotní, eh, mladí lidé, kteří málo navštěvovali školní docházku. Počítá se eh, s něčím pro lidi, kteří mají problémy s psaným textem a s přístupem k psanému textu. My například ve Francii vytváříme CDčka, kde herci čtou různá literární díla, takže potom tito lidé se s nimi mohou seznámit. Takže tuto otázku kladu na stůl. Děkuji. Senior Scoria. Scoria. Sì, grazie. <clears throat> Io eh, condivido eh, ciò che ha detto l'onorevole. Děkuji. Ehm, děkuji, chtěl bych souhlasit s tím, co řekla paní Tripel o nutnosti najít eh, nějakého jiného zprostředkovatele nebo jiného partnera než pouze Google. Možná bychom se měli podívat eh, mezi veřejné instituce. Eh, abychom našli ještě další prostředky, než které nám dá k dispozici parlamentní rozpočet. Myslím, že je určitě eh, dobré, abychom se podívali na to, kde bychom ty další eh, prostředky na výlohy nalezli, abychom oslovili veřejné instituce. A také bych chtěl vyjádřit souhlas s komentářem, který vyjádřil můj předřečník a který hovořil o tom, nebo předřečnice, která hovořila o tom, že bychom měli podpořit osoby, které e, nemohou mít nebo nemohou využívat e, běžné e, prostředky a mohou využívat třeba ty audioknihy. Děkuji, pan Kostas. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji kolegové za, toto, za tento skvělý výklad, který jste nám přednesla. Je to, myslím, nejdůležitější téma, které dnes máme na pořadu jednání e, v rámci využití technologií a podporu tvůrcům. Nejenom tedy v prostřednictvím Europeány, ale obecně prostřednictvím využití internetu. E, narážím tady na švédský případ a pirátskou stranu. Ve Španělsku mladí lidé e, jsou vášnivými piráty a podstatné na tom je, že oni si vlastně vůbec neuvědomují, že by dělali něco špatně. Mladý člověk, který by eh, nebyl nikdy schopen ukrást jablko v obchodě, tak běžně stahuje filmy z internetu. A to je, myslím, problém, který musíme řešit. Nejenom u nás ve výboru, ale i v jiných výborech, v právním, v, v, v výboru pro průmysl a podobně. E, ty opravdu je potřeba chytnout bíka za rohy, jak se říká. A e, já vím, že neexistuje žádné e, kouzelné řešení, jak současně chránit autorská práva a Eh, a bránit nezákonnému stahování, ale my musíme v rámci Europeány hledat zdroje mimo Google, ale také mimo státní zprávu. Já jsem byl šest let ministrem kultury pro oblast Madridu a vím, jaké finanční problémy má kultura eh, v rámci státní zprávy. Přičemž projekt takového rozsahu bude mít nedostatek prostředků. A tak si myslím, že by bylo zajímavé vést diskusy třeba o kulturním sponzorování e, kulturním, sportovním, výchovném a tak dále, ty sponzorování těchto e, aktivit. A já bych prostřednictvím naší koordinátorky chtěl požádat e, zprávu parlamentu o vypracování situace, eh, zprávy o situaci v oblasti sponzorování v Evropě. A eh, jestli tedy se v parlamentu už něco v této souvislosti dělalo a případně také srovnání se situací v Americe, protože pokud eh, nebudeme jasným způsobem motivovat a oslovovat podniky, tak budeme mít problémy nejenom v Evropě, ale obecně v kultuře. Ja, zunächst Frau Verheyen, prosím. Frau Trübel für die Děkuji vám, paní Triple, za vaše první stanovisko, první zprávu, protože se domnívám, že to je velice důležité téma. Je to otázka poskytování a snadného přístupu k literatuře. To je zásadní téma také v oblasti vzdělávání. Není to pouze téma kultury, ale i téma vzdělávání, protože přístup k takovýmto dělům umožňuje vzdělávání tam, kde by to jinak možné nebylo. A ten rozsah, s jakým byla Europeana koncipována, že skutečně rozsáhle v celoevropském měřítku je možné poskytnout díla, je něco, co nesmíme podcenit a musíme se vynasnažit, abychom z toho učinili opravdu skutečnost. Hovořila jste také o důležitém aspektu posílit autorské právo. Není možné, aby tomu bylo tak, jak je to v diskusi s Googlem, kdy se autorské právo spíše oslabuje, než posiluje. Měli bychom i do budoucna zajistit, aby vznikala nová kreativní díla. A to nebude fungovat, pokud literaturu, umění a podobně zpřístupníme zcela zdarma. Je důležité, to, že je něco snadno přístupné a pro každého nemusí nutně znamenat, že je to zcela zdarma, protože takto kultura dlouhodobě existovat nemůže. Vím, že tato diskuse se odehrává hlavně u mladých lidí a také ten pocit nespravedlnosti, eh, který tu je, se neodráží u mladých lidí. Eh, ukrást jablko není samozřejmostí, zatímco internetové piráctví u nich ano a je důležité ukázat, že internet není zóna, kde by právo neplatilo. Musíme na to poukazovat příštích týdnech, měsících i letech při našich diskusích. Problém práv duševního vlastnictví není jenom problém Europeány, ale i jinde. Měli bychom důsledně diskutovat o tom v té souvislosti, že je třeba zpřístupňovat kulturu, ovšem potřebujeme takové prostředky a cesty, které propojí obě strany. Je to téma, kterým se musíme intenzivně zabývat. Otázkou, jak takovýto projekt, který podle mého názoru je skutečně nezbytný, financovat proto, abychom udrželi rozmanitost kultury v Evropě a najít cestu, jak takovýto projekt realizovat prostřednictvím členských zemí, soukromých partnerů, různými cestami. Ale myslím si, že ten princip daného projektu je natolik dobrý, že se nám to do budoucna podaří. Děkuji, paní Šáke. Děkuji, paní předsedkyně, a chtěla bych také poděkovat zpravodajci za toto téma. Myslím si, že je to velice důležité téma a zapadáme do té široké diskuse, eh, kde se snažíme najít rovnováhu mezi duševní, právě k duševnímu vlastnictví a mezi obecnými právy. Hovoříme zde o právu lidí k přístupu eh, k uměleckým nebo ke kulturním statkům, k literatuře. Myslím, souhlasím s tím, že je nutné, aby byli umělci dostatečně odměňováni ale myslím si, že by také bylo zajímavé eh, dát samotným umělcům příležitost, aby se sami vyjádřili k tomu, jak si, tu, eh, jak si to odměňování představují, protože je zde několik metod, jakým způsobem mohou eh, umělci vlastně získat profit nebo získat, získat Eh, odměnu, protože někdy se ty umělci sami domnívají, že jejich dílo by mělo být zpřístupněno volně veřejnosti. Myslím si, že je tedy nutné zde najít rovnováhu mezi těmi obchodními zájmy a měla, ta debata by měla být také vedena se zástupci uměleckého odvětví eh, umělců a spisovatelů. Čili myslím si, že ta eh, otázka rovnováhy mezi volným přístupem a obchodními a spotřebitelskými právy je zásadní zde. Děkuji. Kolegyně a kolegové, chtěla bych vám připomenout, že se zde nyní nediskutuje o copyrightu, k tomu ještě budeme mít diskuse a slyšení, ale prosím zaměřte se na otázku Europeány, jak umožnit, aby skutečně tento projekt žil a nevznikal jenom postupně, jako například hlavně ve Francii. Navrhuji tedy, abychom otázky copyrightu zatím nechali stranou, protože se nám sem budou v příštích týdnech a měsících vracet neustále. Uspořádáme také na toto téma velké slyšení spolu s právním výborem. Bude to velké téma příštího roku a nyní se zaměříme na Europeánu. Tak, paní Kama Eva. Děkuji paní předsedkyně děkuji také paní Triple. Já sdílím ty dva hlavní směry, které jste nám zde naznačila pro vaši zprávu. Volný přístup neznamená zdarma. Přesto si myslím, že bychom to měli brát v úvahu a autorské právo samozřejmě i zasahuje do této diskuse. Měli bychom vždy přemýšlet o tom, jakým způsobem tedy nalézt rozumnou přístupnost, která má také adekvátní náklady, tak aby to bylo pro uživatele přístupné. I ve veřejných knihovnách tomu bývá tak, že se knihy půjčují zdarma, anebo za nějaký roční příspěvek, nebo určitý poplatek, který je třeba zaplatit. Myslím si, že bychom zde skutečně měli přemýšlet o tom, jak rozumně vyvážit práva umělců, autorů na straně jedné a práva uživatelů na straně druhé. Sdílím váš názor, že je to poněkud ukvapené nyní rychle říci, tak uděláme všechno přes Google. Domnívám se, že projekt Europeana, velký celoevropský portál pro kulturní dědictví Evropy, je správný přístup. Měli bychom ovšem o tom také přemýšlet a říci, Ceníme si toho natolik, že použijeme veřejné finance k tomu, abychom chránili kulturní dědictví Evropy a zpřístupňovali ho náležitým způsobem. Domnívám se, že zde jsou možné různé formy financování, také například eh, formou partnerství veřejného a soukromého sektoru, také například, jak to vidíme ve sdělení eh, komise, že by se to dělalo přes přepočet na jednotlivé členské státy. dokumentu se ovšem hovoří také o možnosti financování z reklam a to je pro mě poněkud problematické. To bychom si měli dvakrát rozmyslet, zda v oblasti kulturního dědictví se rozhodneme přístup k němu financovat přes reklamu, aby se tam potom lidem objevovala reklama na prací prášky, persil nebo e, nový mobilní telefon Nokia. Nevím, je zda by to skutečně plnilo účel. Také si musíme položit otázku, jak zacházet s e, volně přístupnými materiály, protože zde e, z části jsou také spoplatněné stahování nebo zobrazování. Tam by se mělo říct, tam, kde už se na daný obsah nevztahují práva duševního vlastnictví, tak musí být dána tyto díla k dispozici zdarma. I toto by byl další možný přístup. Ještě téma Google v jedných německých eh, novinách, Süddeutsche Zeitung, před několika týdny vyšel článek, který se zabýval rozumností a přesností údajů Google Books. Například se tam objeví, že je tam kniha o Bobu Dylanovi, která vyšla v roce 1893, a nebo němečtí klasikové jsou zařazeni jako přírodní vědy a tak dále a tak dále. Myslím si, že zde by Evropa přece jenom šla lepší a správnější cestou. To znamená, že poskytne lidem i správné obsahy a ne, že by zařadila díla do takových kategorií, kam absolutně nepatří. Myslím si, že to by také neodpovídalo principu vzdělávání, na kterém nám záleží. Szanowna Pani Przewodnicząca, i również chciałem gorąco podziękować za... za... Předsedkyně, děkuji za slovo. Chtěl bych se rovněž eh, vyjádřit děkovně za tuto prezentaci paní zpravodajky. Dovolte mi soustředit se na ten obchodní aspekt celé věci. Když hovoříme o Google, tak se trochu obávám, že celý ten projekt se může trošku rychle zvrhnout v obchodní projekt. A to je trošku proti tomu těm našim evropským hodnotám protože se zde snažíme o to, aby ten obsah, který bude digitalizovaný, byl přístupný veřejnosti. A zde nehovořím pouze o těch nových dílech, ale také o, o tom, že k mnohým dílům lidé nemají přístup, k těm starším dílům lidé nemají přístup. Takže myslím si, že ten systém by měl stát na hodnotách, jako je eh, ochrana kultury a snaha o uchování kulturních eh, hodnot. A také co se týče té digitalizace samotné, tak je zde tak, takový aspekt, že ta digitalizace samotná ještě mm, není zárukou toho, že ta díla budou uchována. Také mi ještě dovolte upozornit na další věc. I když se snažíme o to, eh, abychom eh, dodržovali práva duševního vlastnictví, tak eh, co se týče tohoto celoevropského projektu, tak zde bychom možná mohli dovolit určitý obchodní, uh, obchodní aspekt, i když by měl být ten hlavní, tím hlavním aspektem by mělo být zachování přístupu veřejnosti k těm dílům, ale je nutné, abychom, uh, aby ta Europeana byla konkurenceschopná, zejména když ji porovnáme ke Google. Uh, Google je už dost napřed, eh, nabízí velice dobrá řešení a my bychom neměli zůstat pozadu. Čili navrhuji, abychom všechny ty eh, systémy nebo v celý ten projekt, abychom ho urychlili a také ty vnitrostátní systémy by měly být eh, aktualizovány a urychleny, abychom ne, nezastávali, abychom nebyli pozadu za Googlem. Čili ty systémy digitalizace jednotlivých zemí by měly být modernizovány. Please bych se chtěla připojit ke slovům poděkování, která tady přednesli kolegové na adresu paní Trupl. Já také sdílím hlavní myšlenky její zprávy. Myslím si, že záležitost jako Europeana a řada dalších otázek spojených s internetem nás nutí myslet jinak a klást si základní otázky. Nutí nás to myslet jinak proto, že e, když uvažujeme o internetových záležitostech, tak nemůžeme jaksi se uzavřít do svých hranic, protože internet nemá hranice. A jakkoliv je to úžasný nástroj, e, tak jej lze snadno zneužívat a e, chtěla bych zdůraznit tři základní e, otázky. Za prvé je to důležitost ochrany autorů, za druhé rizika u, služeb zcela zdarma a důsledky služeb zdarma na e, multikulturnost. To si myslím, že jsou základní osy této zprávy. Nicméně nacházíme se v určité situaci a víme, že prostředků je nedostatek především v odvětvích, jako je kultura a e, vzdělávání. Právě jsme odhlasovali rozpočet, tak je zbytečné, abych to dále rozváděla. Slyšeli jsme, jak paní Klentem včera říkala, že v řadě oblastí nemá dostatek prostředků. I když to samozřejmě neřekla, tak to e, vlastně její slova tímto způsobem vyzněla. A mám o to větší obavy v souvislosti s takovýmto tématem, protože když v těchto případech není dost prostředků, víme, kdo to odnese, jak v oblasti kultury, tak v oblasti vzdělávání. Eh, odnesou to ti, kteří právě mají eh, nejomezenější přístup k těmto nástrojům. Takže já mám obavy z vybudování více vícerychlostní společnosti Eh, vznik společnosti, rychlostní společnosti, eh, to je prostě dané tím, že ať budeme dělat cokoliv, nástroje jako Google se budou rozvíjet a pak je, tady stojí otázka obsahu Europeány a způsobu, jakým budeme podporovat přístup k tomuto úžasnému kulturnímu nástroji, eh, což je naše kulturní dědictví, tak aby nedocházelo k tomu vícerychlostnímu rozvoji. Takže otázky, o kterých bychom měli paralelně uvažovat spolu s Europeánou, jsou to způsoby regulace, protože ať se stane, co se stane, Google se bude rozvíjet dál. Víme třeba, co se děje v Číně. Eh, víme, jak tam Google pracuje s čínským ekonomickým potenciálem, čili je třeba vytvořit eh, jakousi regulaci v této oblasti. A sdílím vaše hodnocení, co se týče rizik služeb zcela zdarma, ale pokud to nebude zdarma, tak to znamená, že se za to něco platí a to je zase zásadní otázka k promyšlení, to znamená, jak zajistit, aby všichni nadále mohli mít přístup k této úžasné knihovně aby to návštěvníky neodrazovalo a aby tu nebyl ten vícerychlostní charakter. A pokud chceme vybudovat nástroj, který má mít pedagogické poslání, tak aby ti, kteří na to nemají prostředky, aby si nemuseli zvolit jiné nástroje, které potom, jak si jsou komerční, jak jste to tady popisovali. Mě velice zajímá otázka ochrany dát a zaujala mě řada vystoupení e, týkajících se způsobů, jak mladí lidé využívají internet. My tady ve výboru pro kulturu a školství skutečně bychom se tomu měli velice věnovat. Měli bychom se zaměřit na takové e, obecné vzdělávání, tak aby mladí lidé chápali nebezpečí, která plynou z užívání internetu. Děkuji. Ich wollte nur anfügen, wie wäre Chtěla jsem jenom dodat toto. Co kdybychom požádali komisi, aby z prostředků na komunikaci byly poskytnuty finance? Že bychom vyráběli méně letáků, ale skutečně dávali peníze do věcí, které skutečně znamenají komunikaci. To znamená, finance z rozpočtu paní Wallström dali tam. Paní Paladeli, máte slovo. Velice děkuji za vše, co zde zaznělo o projektu Europeana. Poté, co zde již zaznělo mnoho názorů, tak myslím si, že už nemám moc co dodat, ale dovolte mi připomenout závazek Evropy, který se týká podpory kultury. Dokážu si představit, že prioritní myšlenkou digitalizace a vzniku celé digitální knihovny eh, je tedy uchování knih a také těch eh, starých a vzácných knih nebo starších a vzácných děl. Myslím si, že pokud právě tato díla budou digitalizována a budou volně zpřístupněna na internetu, by znamenalo, že nikoli pouze mladí lidé, ale všichni Evropané budou mít přístup eh, využívat nebo číst tyto staré knihy, nebo staré tisky, které velice často jsou eh, zamčeny ve knihovnách a eh, čtenáři k nim nemají vůbec přístup. Čili já si myslím, že tohle je eh, právě jeden z klíčových aspektů přístup k těm starším vzácným knihám. A také možná zde je i také výhoda to, že tyto díla již většinou nejsou chráněna autorskými právy. To znamená, plánujete něco v tomto konkrétním aspektu? Děkuji. Jetzt die letzte Rednerin, Frau Hannibal. Děkuji, poslední se paní Hannibal. Děkuji. Paní Triple, já si myslím, že to je velice zajímavý projekt, velice rozsáhlý a, a vy jste uh, odvedla veliký kus práce, ale myslím si, že si musíme přece jenom dávat pozor. Musíme především definovat rozsah tohoto projektu, protože ten potenciál, ten je obrovský. A co jsem tak slyšela, financování prakticky eh, žádné neexistuje, leda, že bychom se chtěli spojit s Googlem, takže eh, Eh, bude potřeba eh, o tom hodně diskutovat, o tom, do jaké míry je možné zapojit komerční sektor. Čili my bychom měli definovat, co chceme eh, realizovat. Samozřejmě staré tisky, staré klasiky, tak to uveřejnit, to je samozřejmě skvělé a to představuje miliony knih, ale my musíme na počátku si jasně říci, přesně tedy, jaký má být rozsah tohoto projektu. A potom Eh, bychom se maximálně měli snažit získat veřejné prostředky, což ovšem, jak vyplývá z toho, co jste říkali, nebude lehké. Ale obecně prostě je to, myslím, výborná myšlenka, ale musíme být obezřetní. Já vám děkuji za vaši aktivní účast v diskusi. Ráda bych řekla, že zde máme dvě otázky, které má zpráva paní Triple prezentovat. První otázka zní, co má dávat Europeana k dispozici. Nemůžeme dávat k dispozici všechno možné. Musíme najít to, co je podle nás eh, dobré a autenticky souvisí s duší Evropy. A druhá otázka je, jak je možné tuto záležitost financovat. A tam existuje celá řada možností. Mimo jiné také rozpočet pro komunikaci ale můžeme se také například zeptat Evropské investiční banky, zeptat se, zda by se nezapojily evropské banky. Také nejsem proti sponsoringu. Sponsoring neznamená, že na každé stránce se vám objeví, že Coca-Cola chce toto, Nokia je tamto a Mercedes dělá toto, ale že se na začátku objeví, tento projekt podporují a bude to tam ukázáno jednorázově a konec. Existuje celá řada cest, ale je důležité, abychom reagovali rychle, protože pokud tak neučiníme, tak bude těžké eh, odvrátit konkurenta. Dnes poledne se sejdu s Googlem. Já si myslím, že ty jsou velice rychlí, mají peníze, mají spotřebitele. Proto prosím o takovou zprávu, která nám skutečně pomůže v těchto dvou zmíněných otázkách dále. Byla zde celá řada podnětů a Holego dávám ti slovo. Dámy a pánové, děkuji vám za vaše zajímavé příspěvky a podněty. Dovolte, abych zareagovala na několik všeobecných bodů. Ano, je to Google a když se podíváme na tento model nabíze digitální knihovnu komerčně, tak Google tak eh, nebo existuje zde výhoda rychlosti, financování z reklam a tzv. kreativní kapitalismus. Ovšem nemá to pouze výhody, ale i nevýhody. Někdy je to příliš rychlé, je to organizované čistě tržně, není zde možný veřejný vliv, je to pouze podnik, který je zavázán svým akcionářům. A z hlediska vědeckého hlediska, jak zde řekla i paní kolegyně, to nesplňuje taková kritéria kvality, jaké by to splňovat mělo. To znamená, přístup Google je rychlý, momentálně velice oblíbený u mladých lidí hlavně a je to zajímavý projekt, ale má celou řadu nevýhod. A k tomu se připojuje naše všeobecná debata. Pokud jsme v této oblasti již neprohráli nebo nechceme prohrát, tak musíme jednat rychle. Musíme mít jasnou koncepci i politickou a všechny zapojit. Domnívám se, že je nezbytné, abychom vedle debaty, kterou vedeme zde v výboru pro kulturu a vzdělávání, a kde jsou formulovány ony dvě otázky, které zde řekla paní předsedkyně, musíme také kontaktovat naše Eh, jednotlivá ministerstva kultury a financí, dokud jim nevysvětlíme, že to je náš společný úkol, dokud budou mít pocit, to je tamhle někde v Bruselu nějaký něčí projekt Europeána, tak už jsme to u politiků prohráli. Je důležité zapojit členské státy, ministry kultury a ministři kultury se budou na své radě muset zabývat paralelně s naší zprávou tímto tématem a platí to také pro ministry financí. Při té debatě, jak hovořil pan Martin o review, domnívám se, že je důležité, aby evropský rozpočet získal nové zaměření, nová těžiště, ale zde potřebujeme podporu ministrů z členských států. A jenom pokud získáme zde podporu v parlamentu, tak je důležité, aby se politicky odrážela i v jednotlivých členských státech, protože jinak politicky stroskota. Potřebujeme tedy širokou politickou diskusi nejenom zde v Evropském parlamentu, ale i v řadě dalších příslušných institucí. Financování. Padly zde návrhy na různé modely. Teoreticky by to možná bylo, ale je otázka, zda je to politicky reálné. Státní financování Například v členských státech existovaly v posledních letech veřejně financované státní knihovny, tak aby i ti, kdo nemají mnoho peněz, se mohli dostat ke knihám nebo později například i k CDčkům a podobně. Ovšem, toto samostatně nepovažuji za realistické. Samozřejmě bylo by to pěkné, kdyby se Evropa vydala tímto směrem, ale je třeba zde jednat Rychle a zajistit rychle státní financování, tomu nevěřím. Ale čeho bychom dosáhnout mohli, je zvýšení státního financování, to hlavně na úrovni Evropy. Zatím jsou to totiž prostředky ze směrnice e-content. Ovšem, členské státy a jejich instituce platí digitalizaci a potom zdigitalizovaný obsah je uložen v databázi Europeana. Proto je zde důležitá komunikace s členskými státy a musíme si rozmyslet, zda je možné nalézt politickou schodu, že například Evropská unie poskytne více prostředků, ale i členské státy by měly udělat v tom případě více. Otázka sponsoringu a public-private partnership. I to by bylo vhodné. Ovšem, musíme jasně vyjednat, za jakých podmínek. Musíme stanovit jasná pravidla a říct si, podle jakých pravidel získáme soukromé prostředky. Také návrh eh, Doris až po EIB je možné získat prostředky v době krize. Pokud nechceme prohrát závod s USA, tak Evropa musí více financovat a toto je financování projektu budoucnosti, otázka digitalizace, vzdělávání, spravedlivého přístupu k němu. Měli bychom vycházet z toho, že ve společenském prostoru fungují i jiní, kteří se domnívají, že toto je vhodná investice a možná, že Evropská investiční banka by zde byla dobrou adresou. V rámci zprávy podnítím také kampaň pro jednotlivé členské státy mít Europeana. To znamená získat celou řadu aktérů, nejenom myšlenkově, ale také získat eh, finanční prostředky, abychom neprohráli závod s Googlem. A reklama. To je takový problém i u veřejnoprávních televizí. Například chceme, musíme si říct, jestli reklamu chceme a pokud ano, tak je důležité se zaměřit na ty podmínky, za nichž ta reklama bude fungovat. Pokud tedy je to v naší kompetenci něco takového formulovat. Domnívám se, a myslím, že byste to také nechtěli, že bychom nyní řekli, uděláme to jako Google, prostě to budeme financovat čistě pouze z reklam. Tím bychom se ovšem vzdali veřejného vlivu a to bychom neměli a úvahy na toto téma, proč by tomu tak mělo být, už zde v diskusi zazněly. Otázka podmínek a autorských práv. Nevedeme zde obecnou debatu o autorských právech v digitálním věku, ale určitém slova smyslu ji zde vedeme, protože v souvislosti s Europeanou je Pravda, že jsou autoři, například profesoři na univerzitě, kteří říkají, já vůbec nejsem proti tomu, aby tam byla eh, dána k dispozici moje díla, protože on má například eh, příjmy platí ho stát, ale někdo, kdo ze svých knih žije a bez jeho vědomí jsou tyto knihy zdigitalizovány, to podle mě není možné. Mělo by to být přání autora, buď aby to bylo poskytnuto do sítě zdarma, aby každý mohl užívat dílo, jak chce, anebo to prostě zdarma neposkytnout, pokud chce autor využít svých autorských práv. Může zde existovat celá řada možností, ale jsem proti tomu, aby bylo povinně nařízen eh, přístup zdarma proti vůli držitelů autorských práv nebo proti vůli umělců. Poslední poznámka. Eh, vezmeme peníze rozpočtu pro komunikaci, protože jenom tisknou letáky. Myslím si, že netisknou pouze letáky, že zde v posledních letech došlo k velkému zlepšení a my jsme jim nedávno vybudovali peníze a máme zde desetiprocentní rezervy v rozpočtových poločkách, proto se domnívám, že není správná cesta jim tyto finance zase vzít. Domnívám se, že ty modely, o kterých jsme zde hovořili, se nám podaří snad vyváženě integrovat. To znamená více evropských prostředků, prostředků členských států, eh, sponzoři, private-public eh, partnership a že snad nebudeme ztrácet čas a budeme dobrá konkurence pro Google. Děkuji. Děkuji, ano, děkuji také, že jste upravila moji poněkud nekorektní poznámku o letácích, ale myslím si, že když naše generální ředitelství a generální ředitelství pro komunikaci mohou vytvořit určité synergie, měli bychom více spolupracovat a vzájemně se poučit. Je zde zástupce komise, pan Folman, a tímto bych mu ráda dala slovo, aby zareagoval i na naší diskusi. Prosím, pane Folmane, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně, budu stručný. Nejprve chci říci, že vítám rozhodnutí Evropského parlamentu vypracovat zprávu na toto téma. Jak zde již řeklo mnoho řečníků, toto téma, eh, tento projekt je velice důležitý k tomu, aby zpřístupnil evropským občanům kulturní dědictví a to, aby ho mohli využívat jak pro studium, tak i pro zábavu. Myslím si, že také je to velice aktuální otázka, a to nejenom v souvislosti s tím urovnáním, které se týkalo projektu Google Book Search, eh, ale i co se týče otázek eh, ochrany autorských práv. Eh, ten případ s Googlem, který se týkal ochrany mm, duševních práv, je, byl v USA určitým případem, který v nás by měl vyvolat obezřetnost a měl žít opatrně v Evropě. Co se týče Europeany, zatím Eh, je tam asi 6,5 milionů různých artefaktů, včetně, a to nejenom knih, ale i dalších druhů uměleckých děl. Doporučil bych vám, abyste se sami podívali na ty stránky a zjistili, co vše tam můžete nalézt. Takže uvidíte, že i v této fázi už je eh, ten projekt eh, velice zajímavý. Ještě bych chtěl reagovat eh, na to, nebo velice rád budu spolupracovat jak se spravodajkou, tak i s případnými stínovými spravodaji. Těším se na návrh zprávy a velice rádi také budeme eh, rádi informováni o všech eh, dalších fázích přípravy těch, tohoto dokumentu. Děkuji komisi a vidím, že je zde také zástupce nebo zástupkyně rady, čili i je požádám, aby Eh, o tomto tématu pohovořili na radě ve složení pro vzdělání nebo na radě ve složení pro finance, protože eh, pokud eh, právě Rada pro vzdělání a Rada pro finance se o to nebude zajímat, tak tento projekt zřejmě nebude moci být úspěšný. Nyní tedy můžeme uzavřít debatu a nyní čekám na pana komisaře Orbána. To by byl totiž bod číslo 10 pořadu jednání. Pan komisař Orbán chtěl přijít v 10 hodin. Víte, že jeho portfoliem je mnohojazyčnost. Prosím kolegy místo předsedy, aby se posadili ke mně nahoru. Please uh, take a seat here. Take this away. Hier kommt der Local Ich sehe nicht ein, dass die immer unten sitzen.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 Dostáváme se k bodu číslo 10. Pořadu jednání výměna názoru s komisařem Leonardem Orbánem. Víte, že v portfolia patří mnohojazyčnost, což je klíčový prvek Evropské unie. V parlamentu, jak všichni víte, máme právo hovořit mateřským jazykem, obdržet všechny dokumenty v mateřském jazyce. Evropský Parlament samozřejmě velice pilně se snaží v Evropské unii prosadit princip mateřského jazyka plus znalost dalších dvou jazyků, jazyka sousední země a takzvané lingvy franky. Vážený pane komisaři, jsme velice rádi, že jste přišel mezi nás. Celá řada kolegů je zde nových v našem výboru a můžete nám prezentovat svoji dosavadní práci a možná i to, co se plánuje ve vaší oblasti, i pokud byste tuto funkci již nevykonával, tak jste jistě udělal celou řadu přípravných eh, prací. Vydali jsme usnesení o výuce jazyků a jazykové diverzitě. Tu připravoval Vaško Grasamura, náš portugalský kolega. Pane komisaři, máte slovo a můžete nám sdělit to, o čem se domníváte, že bychom měli znát, abychom i my mohli v tomto výboru mohli působit mnohojazyčně. Prosím, máte slovo. Danke sehr. Velice děkuji. Vážené dámy, vážení pánové, vážené poslankyně, vážení poslanci, Nejprve mi dovolte gratulovat paní Pakve k tomu, že byla znovu zvolena předsedkyní tohoto výboru. Herzlichen and Glüngwisch, Frau Vorsice. Uh, eh, Mântâlnit cu dumneavoastră. Acordul mare... Chtěla bych vám, poděko- chtěla bych vám nejprve poděkovat za to, že jste mě pozvali na schůzi vašeho výboru. Chci říci, že Eh, přikládám velký význam strukturovanému dialogu právě eh, vedenému právě s poslanci Evropského parlamentu a také s tímto výborem. Dnes máme velice dobrou příležitost, jak eh, si pohovořit o naší společné práci, o našich úsilích a také se rád vyjádřím k tomu, co učinila komise a jaký na to máte názor. Já sám jsem byl zvolen prvním komisařem pro multijazyčnost. A proto eh, jsem mm, stanovil určité první cíle a to, jak podporovat jazyky pro eh, multikulturní dialog, také jak se mají podporovat eh, jazyky k tomu, aby se zvýšily schopnosti občanů, jejich pracovní mobilita a také jejich konkurenceschopnost. Nejprve bych chtěl pohovořit o prvních iniciativách, které se týkají právě multijazyk, multijazyčnosti. Poté vám také stručně eh, řeknu něco o našich eh, eh, úspěších, o úkolech, které se nám již podařilo dokončit a také se zamyslím nad tím, jaké výzvy nás čekají v budoucnu. Pokud chceme vytvořit prostředí, které bude přát mnohojazyčnosti, tak je samozřejmě nutné, abychom vzali v úvahu myšlenky, názory a stanoviska všech zúčastněných stran. Proto jsem začal tím, že eh, jsem začal zjišťovat názory a doporučení dvou skupin na vysoké úrovni, v nichž byly zastoupeni odborníci a význačné osobnosti. Byla to za prvé skupina na vysoké úrovni pro mnohojazyčnost, eh, která přinesla mnoho doporučení, která se týkají například výuky všech jazyků a to včetně e, regionálních jazyků, jazyků menšin nebo jazyků přistěhovalců. A druhá skupina byla nezávislá poradní skupina intelektuálů, takzvaná Malufova skupina, která se e, věnovala zejména úloze jazyka integraci a v posile mezikulturního dialogu. Rovněž jsem uspořádal konferenci, které se zúčastnili ministři školství jednotlivých členských států, abychom eh, pohovořili eh, o tom, jak zlepšit mnohojazyčnost na úrovni jednotlivých zemí. Mimochodem, to byla vůbec první taková konference na úrovni ministrů, která se věnovala tomuto tématu, tématu mnohojazyčnosti. Rovněž jsme hovořili eh, s různými institucemi a s dalšími zúčastněnými stranami a snažili jsme se také zjistit, jaké potřeby mají samotní občané. A dovolte mi také poděkovat vašemu výboru pro vzdělání za eh, váš podíl Rovněž jsem založil obchodní fórum pro mnohojazyčnost, Business Forum. Jeho členové jsou různí odborníci, kteří eh, působí v obchodní sféře. Nyní mi dovolte podívat se eh, na to, co se nám podařilo v minulosti. V roce nebo v září 2008 schválila komise sdělení Mnohojazyčnost, nástroj pro Evropu. Tento dokument eh, obsahuje hlavní myšlenky, které jsme eh, schromáždili od těch zúčastněných stran a také navrhuje různé způsoby, jak v rámci evropských politik posílit mnohojazyčnost. Klíčové je právě posilovat kulturní a jazykovou rozmanitost Evropy. Je to klíčový aspekt pro posílení celé evropské identity. Jazyky nebo mnohojazyčnost by měla být považována za výhodu a neměla by to být překážka. Jedním z našich hlavních úkolů eh, je provádění barcelonského cíle z roku 2002 a je to konkrétní cíl, který říká, že občané by měli kromě svého mateřského jazyka také e, mluvit dvěma cizími jazyky. A že e, ta výuka cizích jazyků by měla probíhat co od, nej, od e, co nejranějšího věku. V roce 2008 posílil tento cíl také Rada pro vzdělání Eh, svým prohlášením. Zde se tedy hovoří o tom, že komise by měla přijmout opatření pro podporu eh, mnohojazyčnosti a také vzít v úvahu jazykové potřeby evropských občanů. Eh, také bych chtěl zmínit vaše prohlášení o mnohojazyčnosti z 24. března 2009, které podpořilo naši myšlenku mateřský jazyk plus dva další, což by měla být určitá zásada eh, vzdělávání evropských občanů. Nyní, co se týká Evropy, tak chci říci, že každý jazyk odráží kulturu jednotlivého národa, je to také prostředek literatury a je to zcela nepochybná součást kulturní identity. Jedním z eh, ideálů evropanství je právě respekt vůči jazykové rozmanitosti. A myslím si, že podpora jazykové a kulturní rozmanitosti je také velice účinnou zbraní proti netoleranci a proti konfliktům. Těch eh, mnoho jazyků, které Eh, nebo kterými hovoří lidé v Evropě, může posloužit jako určitý most eh, k pochopení názorů lidí jiných národů a jiných zemí. Čili celkově tato politika podporuje vzájemné porozumění. Také bych chtěla ještě upozornit na téma jazyků menšin. A chci zdůraznit, že všechny jazyky jsou kulturním dědictvím, které je nutné chránit a určitým způsobem opečovávat. Jazyková rozmanitost je také zdrojem prosperity. A existuje velice dobrá vazba mezi znalostí cizích jazyků a mezi e, zaměstnatelností osoby, která těmito jazyky disponuje. E, jak velké, tak malé společnosti hledají pracovníky, kteří budou ovládat více jazyků. A také eh, co se týče tedy jazyků v mezinárodním podnikání, tak chci říci, že angličtina má velice významné místo, nicméně eh, angličtina již nestačí. 22. září 2009 se eh, pracovní skupiny začaly věnovat analýze tomu, jak, eh, jaké jazykové požadavky mají zejména malé a eh, střední podniky. A tato iniciativa se snaží eh, zjistit, jak těmto podnikům pomoci, protože tyto podniky velice často nemají dostatečné prostředky třeba na vzdělávání svých pracovníků, na jejich jazykové vzdělávání. Dnes žijeme v globalizovaném světě a je nutné, abychom si navzájem rozuměli a abychom mohli navazovat i vztahy s národy, jiných kontinentů. To je také tím hlavním strategickým cílem naší politiky. Eh, podepsali jsme společno, společné prohlášení o mnohojazyčnosti s Čínou a s Indií. A to bych chtěl zdůraznit jako velký úspěch. A také v rámci eh, knižního veletrhu ve Frankfurtu se brzy setkám s našimi čínskými partnery. Vím, že dialog s těmito zeměmi není často snadný, ale určitě stojí za to a myslím si, že je velice cené poučit se ze zkušeností eh, lidí těchto zemí. Také chci říci, že program komise pro celoživotní učení, který je zatím připraven na období 2007 a 2013. Počítá se všemi jazyky. Eh, také chci připomenout další nástroje, jako je třeba program Erasmus Mundus nebo kulturní program, které pomáhají propagovat jazyky třetích zemí. Je dobré, abychom eh, tyto programy ještě prohloubili a abychom nacházeli další možnosti jak využít eh, nebo jak prohloubit eh, vnější vztahy Evropské unie s dalšími, s třetími zeměmi. Dalším bodem, o kterém chci pohovořit, je literární překlad. Literární překlad je základním způsobem, jak zpřístupnit kulturu a názory a myšlení lidí jiných zemí. A v rámci tedy této politiky, podpory literárního překladu, jsem já a pan předseda eh, Barózo zahájili celoevropskou debatu, která se týká právě významu literárního překladu, co by nástroje pro posílení integrace a komunikace mezi jednotlivými evropskými kulturami. Také bych chtěl zmínit eh, eh, další iniciativy nebo naše interní iniciativy. Eh, a obecně bych chtěl pohovořit o činnosti eh, svého úřadu. Když jsem eh, se ujal funkce 1. ledna 2007, tak došlo, nebo tak se vlastně ta jazyková politika Evropské unie rozšířila. Celkově zde bylo 23 jazyků. Komise jednak velice, velice úspěšně integrovala bulharštinu, irštinu a rumunštinu, ale také se zvýšily i nároky na překlad. E, při překladech stále usilujeme o co největší kvalitu, ale také se snažíme nacházet nové metody e, překladu, jak, e, které by nám pomohly zlepšit eh, celý proces překladu a jak zajistit co nejlepší výsledky. Eh, také generální ředitelství pro tlumočení eh, nyní se musí vyrovnat se zvýšenými nároky a na můj poput zvolalo skupinu nezávislých odborníků, Eh, která se nazývá, nebo která uspořádala Fórum pro multi, mnohojazyčnost a pro eh, výuku tlumočníků, která má eh, přemýšlet o, o tom, jak zlepšit vzdělávání zejména soudních tlumočníků. A na začátku roku 2009 představilo toto fórum zprávu, která obsahuje mimo jiné doporučení uh, Eh, pro osnovy, které mají eh, být používány pro výuku nebo pro přípravu budoucích soudních tlumočníků. Myslím si, že tento proaktivní přístup eh, je velice užitečný a může lépe propojit nebo může lépe zlepšit vzdělávání na univerzitách vzhledem k pozdějšímu uplatnění těchto studentů v praxi. Vím, že Eh, máme omezené prostředky a tím, jak se zvyšuje počet jazyků, tak to má větší nároky na finance, na technologie. A myslím si, že je tedy nutné zlepšovat stávající technologie a také nacházet nové prostředky, abychom mohli eh, nabízet nové služby. Měli bychom přemýšlet o účinnějších způsobech, jak eh, ty naše zdroje dostatečně využít ke, eh, k té zvyšující se poptávce a jak eh, vytvořit stálý dialog se všemi zúčastněnými stranami. Teď jsem tedy zmínil několik věcí, o které pokládám za úspěchy, ale eh, chci říci, že v budoucnosti se ještě budeme muset vyrovnat s mnoha výzvami. Za prvé, eh, chci říci, že komise již od začátku dává důraz na spolupráci s členskými státy, což je v souladu se zásadou subsidiarity. Nicméně je velice důležité, aby všechny členské státy sdílely naše cíle, Kromě e, členských států je také důležitý strukturovaný dialog s občanskou společností a s obchodní sférou. Jak jsem již říkal, nedávno komise Eh, vytvořila speciální fórum pro výměnu osvědčených postupů pro společnosti, pro sociální partnery a pro obchodní organizace. Eh, brzy bude také uspořádáno druhé fórum, které přizve zúčastněné strany i z oblasti kultury, médií a neformálního vzdělávání. Eh, je dobré, abychom se také zamysleli nad dalšími způsoby, zejména výuky jazyků, které se zatím třeba nevyužívají dostatečně. Jednou z hlavních priorit Komise pro nastávající jazyky je také výuka cizích jazyků, která eh, má začít již v raném věku. Bylo prokázáno, že pro děti je velice přínosné, pokud se začínají učit jazyky co nejdříve a že to má tedy nejenom eh, dobrý, že to má dobrý vliv i na jejich osob, osobnostní rozvoj. Proto se komise rozhodla zahájit velkou informační kampaň, která je zaměřená zejména na rodiče a bude podporovat eh, šíření osvědčených postupů v celé Evropě. Dalším bodem, o kterém chci hovořit, jsou jazyky přistěhovalců. Zde říká, nebo komise usiluje o to, aby přistěhovalci měli dobrou příležitost učit se jazyk země, do níž se přistěhovali. Zatím to eh, vypadá tak, že eh, se tedy, nebo že už členské státy přijali za svou myšlenku, že právě jazyková vybavenost je důležitá pro úspěšnou integraci a pro posílení mezikulturního dialogu. A členské státy si také uvědomují, že znalost jazyků třetích zemí může pomoci obchodníkům Evropy na e, světových trzích. Otázka jazykové výuky přistěhovalců se bude ještě řešit v rámci strategického rámce pro evropskou spolupráci ve vzdělání a eh, školení pracovníků. Důraz bude na eh, učení a výuce jazyků eh, země, která tedy uvítala přistěhovalce Zároveň se také bude dávat důraz na znalost nebo na zachování eh, mateřského jazyka přistěhovalců. Nyní mi dovolte pohovořit o eh, dalším programu, to je tedy program celoživotního učení, který má podporovat výuku jazyků jak ve formálním, tak ve v neformálním způsobem. Tento program byl zahájen v roce 2014 a snaží se posílit jazykovou výuku, Eh, co by součást základního vzdělávání. Předseda Barroso také nedávno představil iniciativu Mládež v pohybu, ehm, kterou je možné nazírat co by určitý program Erasmus pro všechny. Je to program, který umožňuje studentům nebo mladým lidem strávit část svého eh, část své školní docházky v jiné členské zemi Evropské unie. A to si myslím, že je velice dobrá příležitost, jak posílit jazykové znalosti studentů všech zemí Evropské unie. V roce 2011 se také uskuteční konference ministrů, která se bude věnovat pokroku, kterého se podařilo dosáhnout eh, v souvislosti s barcelonskými cíly. Tato konference také připraví eh, obecnou revizi nebo obecně přeskoumá politiku mnohojazyčnosti. A to konkrétně tedy bude eh, schůzka ministrů v roce 2012. Myslím si, že nemusím zdůrazňovat, že v tom procesu revize bude mít velk, velmi důležitou roli také Evropský parlament. Celkově chci říci, že za, ty dva a půl, za, za těch dva a půl roku se nám podařilo učinit hodně práce. Začali jsme poměrně eh, z ničeho a začali jsme jako one-man show, ale myslím si, že nyní již eh, je za námi mnoho partnerů a podařilo se nám spojit mnoho zúčastněných stran. vidím, že ta politika mnohojazyčnosti už nese své ovoce, když cestuji po Evropě, abych propagoval mnohojazyčnost, tak už vidím, že e, ta politika je úspěšná, vidím, že občané mají zájem o politiku mnohojazyčnosti a myslím si, že je dobré, abychom e, tu pozitivní atmosféru využili, abychom dále zvyšovali povědomí o důležitosti jazyků, abychom se také snažili začlenit aspekt mnohojazyčnosti do všech politik Evropské unie. Myslím si, že vy sami znáte názory evropských občanů a je nutné podporovat mnohojazyčnost, protože souvisí s prosperitou, se vzájemným porozuměním, s, mu, me- s mezikulturním dialogem a také s integrací eh, naší společnosti budoucnu eh, bude další rozvoj politiky mnohojazyčnosti vyžadovat rozvoj technologií a také více prostředků. Ale já jsem přesvědčen, že s vaší pomocí eh, bude mít eh, evropská politika pro mnohojazyčnost dostatek eh, možností pro další rozvoj. Velice vám děkuji za pozornost a těším se na vaše názory a komentáře. Děkuji, pane komisaři, za prezentaci vaší dosavadní politiky i vašich dalších plánů. Z vašeho referátu vyplynulo jasně, že Kulturní rozmanitost a mnohojazyčnost také vždy závisí na finančních prostředcích. Také jste dal najevo, že angličtina je potřeba pro mezinárodní komunikaci a komunikaci v hospodářské sféře, ovšem zdaleka to nestačí. Proto také naše úsilí, aby se děti učili více jazyků. Také jste potrhl, jak důležité je pro děti migrantů, aby se mohly učit i své vlastní jazyky, aby tyto jazyky byly uznávané, protože je to také důležité pro kontakty mezi evropskými zeměmi a jejich zeměmi původu. Zazněla zde celá řada témat a nyní dám slovo dotazům. Pan Svěr. Děkuji, paní předsedkyně. Vážený pane komisaři, dovolte mi, abych vám poděkoval za vaši rozsáhlou prezentaci vaší činnosti v oblasti mnohojazyčnosti. Myslím si, že před třemi lety bylo dobře, že došlo k reorganizaci komise a vznikl váš nový rezort. A gratuluji vám také k výborné propagaci mnohojazyčnosti v rámci Evropské unie. Měl bych jeden takový podnět. Komise připravuje takzvaný jazykový indikátor. Je to jakási snaha porovnat v Evropě jazykové kompetence. Nejprve nejspíše bude taková pokusná fáze, která samozřejmě bude probíhat s generálním ředitelstvím pro vzděláváním a počáteční fázi bude nejspíše zahrnuto jenom několik jazyků. Já bych si ale přál, aby v další fázi byly do tohoto výzkumu zahrnuty všechny evropské jazyky. Je mi jasné, že to souvisí s otázkou financování, ale byl bych proto, aby se nezahrnuly pouze oficiální jazyky Evropy, ale také jazyky sousedů, nebo jazyky těch zemí, s nimiž jsou Evropané v běžném každodenním kontaktu. Možná, že si pan komisař vzpomene na naší společnou konferenci, kde jeden spisovatel z Limaronu hovořil o tom, jak je důležité, aby člověk znal jazyk souseda, protože jenom pak může fungovat dobrá koexistence nebo znát jazyk národnostní menšiny daného státu. Pokud chceme podporovat jazykovou kompetenci v Evropě a zvláště u mladých Evropanů, je důležité, abychom podporovali i tyto jazyky, nejenom velké jazyky, ale i jazyky ostatní. Děkuji. Děkuji. A nyní pan Fizas. Děkuji paní předsedkyně a děkuji pane komisaři za vaše zajímavé eh, vystoupení o otázce mnohojazyčnosti. Mě toto téma velice zajímá. Eh, já jsem Španěl a Katalánec a mám za sebou eh, netypický politi- netypickou politickou kariéru, byl také ministrem regionu Madridu během šesti let a tak se domnívám, že je opravdu důležité dbát na výuku zahra- cizích jazyků. Eh, v, v Madridu jsou dvojjazyčné školy s eh, angličinou, francouzštinou a dalšími jazyky, němčinou a to je pro mladé lidi velice užitečné, ale tak také jako souhlasím s předřečníkem, který říkal, že se nesmíme omezovat jenom na ty nejobvyklejší cizí jazyky. Je třeba také umět jiné evropské jazyky než ty nejrozšířenější. Vy jste zmínil podporu eh, jazyku eh, přistěhovalců. To je pozitivní, ale nesmíme zapomínat, že než jak si poskytneme podporu těmto jazykům, je potřeba poskytnout opravdovou podporu všem oficiálním jazykům ve všech členských zemích Evropské unie. My máme ve Španělsku čtyři oficiální jazyky a Evropský parlament uznává jako oficiální španělštinu, ale máme dále katalánštinu, baskičtinu, a galicíštinu. Eh, v těchto jazycích také existuje řada dokumentů, ale eh, netlumočí se do nich a nepřekládá tedy na úrovni Evropského parlamentu. Pak jsou eh, menšinové jazyky menšin v dalších zemích, jako třeba maďarština na Slovensku. A pokud já vím, tak bývá trošku problém někdy s uznáním těchto jazyků v těchto zemích. A je eh, třeba vyvíjet velké úsilí v této oblasti. Jazyky nezávisí na státech, ale na lidech a je potřeba respektovat eh, jazyky, jazyk každého, eh, takže nejenom přistěhovalců, ale také zamestci před vlastním Prahem. Já, vielen Dank, Herr Now Mrs. Honeyball, please. Děkuji nyní paní Hannibal, prosím. Děkuji za slovo. Podle mě byl tento proslov velice důležitý. Já sama jsem, eh, nebo můj mateřský jazyk je angličtina. A pro mě bylo velice zajímavé slyšet, jak probíhá výuka cizích jazyků v jiných členských zemích. Myslím si, že je to zajímavé. A ve Spojeném království je to trochu problém, protože je, tam existuje názor, že vlastně to není zapotřebí učit se další cizí jazyky. A pokaždé, když se hoří o cizích jazycích, tak, eh, mě, tak se tato otázka objevuje. Eh, já bych se chtěla zeptat na to, co na to říkají samotné členské jazyky, protože samozřejmě vždy záleží na samotných zemích, eh, jak tu výuku cizích jazyků pojímají a v čem, eh, nebo jaké si stanoví priority. Také zcela souhlasím s tím, co říkáte o jazycích přistěhovalců. Sama s tím mám osobní zkušenosti, když jsem byla ve školní radě, v jedné londýnské škole a kde celkem eh, bylo mnoho, nebo kde byli také žáci z přistěhovaleckých rodin a eh, hovořilo se tam mnoha jazyky. Když samozřejmě je nutné, aby se eh, přistěhovalci naučili jazyk země, do které přišli, ale myslím si, že zároveň je také dobré podporovat i jejich mateřský jazyk. Také jste hovořil o tom, že ta, pro Evropany může být ta znalost jazyku třetích zemí užitečná. A také bych chtěla ještě navázat na španělského kolegu, který hovořil o jazycích menšin v jednotlivých členských státech. Myslím si, že to je, eh, že, že tomu tak je v mnoha členských státech EU. Dovolte mi připomenout eh, ve Spojeném království velštinu. Myslím si, že by bylo dobré třeba založit určitý fond, který by podporoval menšiny k tomu, aby eh, mohly podporovat svou kulturu. Děkuji, paní Mhanibol. Nyní pan Ane Turkiš. Elnök asszony, eh, biztos úr, stimát domnule komisár, tisztelt biztos úr, romániai magyarként kétszer. Vážený pane komisaři, já jsem Maďar pocházející z Rumunska a proto jsem opravdu se zvláštním zájmem naslouchal vašim slovům a chtěl bych vám k vašemu projevu pogratulovat a k vaší práci vaše práce si zaslouží uznání a právě pod vaším vedením bylo v minulé době dosaženo mnohého. Proto také vítám, že sice v omezené míře, ale přesto jste se zapojil do toho, že více jazyků, jako například irština, se dostali do Evropské unie a do politiky mnohojazyčnosti v Evropské unii. Domnívám se, že co se týče používání jazyka, máme tři skupiny. Máme členské státy a jejich jazyky, máme země kandidátské a máme třetí země, o kterých můžeme v této souvislosti hovořit. Vy jste zmínil i ony třetí země. Bylo to zvláště eh, v souvislosti s prací výboru DROA, kde jsme se zabývali netolerancí vůči eh, jazyku menšin. Vzpomeňme například na ujgurštinu. Slyšeli jste všichni o diskriminaci Ujgurů v Číně. u kandidátských zemí, jako je například Srbsko, a nebo mohu uvést i další, mohu mluvit například o Ukrajině, je tomu tak, že maďarština nebo rumunština jsou jazyky, které zde jsou silně diskriminované. Na Ukrajině by se dalo i říct, že používání minoritních jazyků, mm, jako je maďarština a rumunština, je znemožňováno. A tyto jazyky jsou postupně vymycovány. Proto bych požádal komisi, aby eh, se dívala na to, co se v těchto zemích děje. Například v Srbsku jsou diskriminováni rumunští občané. Jejich rumunská identita nebyla uznávána. V Moldavsku zaznamenáváme určitý pokrok. Ministerský eh, předseda Moldavska nás eh, informoval o tom, že už nebude existovat moldavština, ale oficiálním jazykem bude stanovena rumunština. Co se týče členských států, zde bych rád poukázal na Slovensko a na slovenský jazykový zákon, který je pro nás Maďary naprosto neakceptabilní. Je to fašistický přístup, který byl ve 30. letech v Rumunsku, anebo byl běžně ve frankistickém režimu, kdy byly jazyky menšin zakazovány. A domnívám se, že vystoupení ze strany Evropské unie nebylo dostatečně důrazné. Postkomunistické Slovensko zavedlo jazykový zákon, proti němuž je nutné vystoupit. Rád bych zde také citoval Makedonce, a to v souvislosti s otázkou jazykovou. A rád bych požádal pana komisaře, aby vedle velkých evropských ideálů se zaměřoval také na konkrétní případy, jako je například situace maďarských univerzit v Rumunsku, anebo zákaz Eh, používání jazyku menšiny Čangů. Myslím, že to jsou téma, kterým my bychom se měli zabývat. Děkuji vám. Děkuji. Nyní vás eh, požád, nebo pane komisaře, já se také zeptám na něco, o čem jste hovořil pouze málo. Ve, své, ve svém projevu jste se zmínil o společné deklaraci, o společném prohlášení, které bylo uzavřeno s Čínou a Indií. Chci se zeptat, že eh, když jste tedy hovořil s čínskými úřady o otázkách mnohojazyčnosti, eh, jak to vypadalo? Já vím, že dnes se mnoho čínských studentů učí evropské jazyky a eh, ovládají velice dobře. Vím, že Čína sama je mm, státem, kde se hovoří více jazyky, Dovolte mi zmínit třeba Tibet. A e, co se týče ujgurštiny nebo tibetštiny, tak tam je dost obtížné, aby tyto menšiny e, měly e, nebo dokázaly prosazovat všechny svá jazyková práva. Takže mě zajímá, zda jste s čínskými orgány hovořil právě o tomto problému jazyků místních menšin. A nyní pan Takula, prosím. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin. Děkuji. Nejprve eh, mi dovolte poděkovat panu komisaři za jeho eh, proslov, ve kterém zmínil mnoho úspěchů, kterých dosáhl na poli mnohojazyčnosti. Chtěl bych k tomu dodat jen to, že jazyk je hlavním nástrojem podpory identity. Pokud chceme vytvořit z Evropské unie místo, kde budou mít všichni, eh, kde budou všichni si být vědomi své identity, tak je nutné, abychom podporovali právě jazyky, protože prostřednictvím jazyků, prostřednictvím cizích jazyků a studia cizích jazyků také můžeme pochopit eh, cizí kultury. Jazyk je základem eh, i našich eh, vnitřních i vnějších politik. Mm, znalost jazyku je důležitá třeba i pro politiku obrany a tak dále. Mám otázku nebo komentář který se týká právě jazykových práv menšin. Hovoří se zde také o otázce původních nebo domorodých obyvatel. Myslím si, že se o tom hovořilo již za minulého volebního období nebo za, za minulého mandátu komise a doufám, že se o tom bude hovořit i nyní. Co se týče tedy eh, původních eh, obyvatel Evropské unie, tak je nutné, aby bylo zaručeno jejich právo vzdělávat se v jejich vlastním mateřském jazyce, protože to, eh, nebo stupeň civilizace se, mění, se měří podle toho, jak se civilizace chová eh, k těm slabým skupinám, kam patří i menšiny. Dovolte mi zmínit Finsko. Je zde Eh, velice důležitá otázka původních obyvatel, kteří žijí v Laponsku. A ta otázka se týká i situace mimo Evropskou unii. Týká se to Ruska, Myslím si, že třeba v Rusku se eh, k menšinám chovají, co se týče podpory jazyka, dost eh, eh, nepřátelsky. Čili myslím si, že je nutné také ehm, postarat se o to, aby všichni tito obyvatelé měli možnost vzdělávat se a používat svůj mateřský jazyk. A dovolte mi také poděkovat vám, pane komisaři, za vaši skvělou práci. Myslím si, že postupujeme správným směrem a doufám, že to tak bude pokračovat i v dalším eh, období komise. Mnohojazyčnost je základním kamenem Evropské unie a její identity. Děkuji. Děkuji panu Takulovi a Nyní má slovo paní Nevědělová, potom pan Kelly, paní Pakely a potom bude odpovídat pan komisař, prosím. Děkuji. Já bych se chtěla připojit ke vší chvále, která zde byla na, k vám adresována. Děkuji za předloženou zprávu. Domnívám se, že vaše práce je velice důležitá a vážím si toho, že jako občanka malé země mohu hovořit svým vlastním jazykem. Hovořil jste o jazycích třetích zemí, o jazycích migrantů, které chcete podporovat. Zajímalo by mě, jakým způsobem chcete podpořit používání těchto jazyků. Chcete nějaké speciální finance alokovat na výuku těchto jazyků, nebo jakým způsobem by to mělo vypadat? Další otázka se týká společného prohlášení o mnohojazyčnosti s Čínou a Indií. Nečetla jsem jej, mohl byste mě s ním zkrátce seznámit, čeho se týkalo, nejspíše spolupráce a dovolte mi krátce reagovat na slovenský jazykový e, zákon. Navrhuji panu kolegovi Tekešovi, aby si tento zákon prostudoval. Mohu mu poskytnout příslušné podklady a aby e, reagoval na základě prostudovaných e, materiálů a nikoli na základě radikálních reakcí maďarských politiků a politiků maďarské menšiny na Slovensku. Děkuji. Kelly, prosím. Um, thank you, Madam Chair. And I too would like to come. Děkuji, Paní předsedkyně, já bych také chtěl poděkovat komisaři Orbanovi za jeho vystoupení. On se zmínil o irském jazyku, o galštině, která získala oficiální statut v Evropské unii a to bylo velikou podporou eh, pro tento jazyk, který eh, jaksi zažíval určitý ústup a právě jaksi tato, to, že se stal oficiálním jazykem v Evropské unii, jej velice posílilo i, i, i směrem ven ehm, a e, to je tedy velice vítané. Také hovořil o tom, o iniciativě e, předsedy Baroza o mládeži v pohybu a e, chci se Eh, chtěl bych říct, že by bylo dobré eh, možná ještě více rozpracovat tu, tuto iniciativu. Je to, myslím, dobrý krok, který mm, eh, jak si je užitečný a závěrem vás, vám tedy děkuji irsky. Mrs. Děkuji paní Pagliadelli. Děkuji paní předsedkyně. Já osa μας είπε για την na to, θα ήθελα να το ρωτήσω όμως, Děkuji, eh, pane komisaři, za to, co jste řekl o mnohojazyčnosti. Eh, uvažoval jste o potřebě eh, expandovat znalosti Evropanů cizích jazyků a to by možná umožnilo řešit celou řadu problémů. Kolegové tady hovořili o jazyce, jazycích, eh, kterými se hovoří v, Jugo, v Makedonii a říkají tomu jazyk, ale, ale on je to ve skutečnosti bulharský dialekt. Takže jakým způsobem definujeme jazyk v evropském společenství a jak odlišujeme jazyky od dialektů? Děkuji. Okay, I apologize. I had to... Dobrá, já se omlouvám, já jsem musela jít hlasovat o liberalizaci víz pro eh, balkánské země, mimo jiné pro Makedonii. A eh, co se týče makedonštiny, eh, tak vy tomu můžete říkat e, dialekt, ale třeba lucemburština. e, někdo říká jazyk, někdo říká německý dialekt, takže ne, nebuďme tak sofistikovaní a e, pan komisař nám jistě správně odpoví. Takže děkuji za celou diskusi a prosím, pane komisaři, máte slovo. Já vím, že teď e, máte těžkou práci. E, kolegové z národních parlamentů jak si mu opravdu zavařili a, a určitě se bude bát mezi ně zase vrátit, takže prosím. Eh, o să Děkuji za všechny tyto otázky a komentáře. Začnu paní Sfer. Eh, velice mě těší, že se znovu setkáváme po té, co jsme spolupracovali v minulosti. Co se týče těch, eh, toho jazykového ukazatele, tam jsme poměrně dost pokročili. V roce 2010 zahájíme Eh, aplikaci tohoto eh, ukazatele a v roce 2011 už budeme mít první výsledky. A taky víte, že z praktických i finančních důvodů eh, jsme zahájili hodnocení ukazatele pro mládež v věku 16 let. Ve školství a týká se to zatím pouze pěti jazyků. Ale my chceme toto hodnocení rozšířit na všechny oficiální jazyky Evropské unie. Samozřejmě nebude to lehké. E, už jenom proto, abychom zhodnotili znalost těchto pěti jazyků, e, teď hovořím nad rámec různých e, jaksi politických um, z důvodu přecitlivělosti eh, můžeme si klást otázku, proč by mělo být politicky citlivé hodnotit eh, jazykové znalosti 16-leté mládeže. Nicméně tato jaksi politická přecitlivělost existuje a projevila se. Ale když se podíváme například na Ehm, některé ukazatele chápeme, že problém je citlivý, musíme je překonat, tyto problémy, ale ehm, máme zase další překážky, třeba některé země se nechtěly účastnit této první fáze programu. Takže doufáme, že se nakonec všechny členské státy zapojí a že eh, budeme mít finanční prostředky, které nám umožní eh, jak si takto mapovat všechny jazyky eh, Evropské unie. Já s uspokojením slyším, že podporujete tuto myšlenku obecného rozšíření výuky cizích jazyků, včetně zemí sousedních jazyků, eh, pardon, včetně jazyků sousedních zemí. Už to bylo eh, potvrzeno ve strategii eh, pro léta 2005-2008, kdy výuka cizích jazyků jak si konsoliduje mezikulturní dialog. A jak sklidnit všechna napětí a všechno konflikty, ne-li učením se cizí jazyky a, a porozuměním e, našim sousedům. E, tato jazyková výuka by měla být součástí odbourávání napětí a možných konfliktů v Unii. A nezáleží na tom, jestli hovoříme o dvou Eh, komunitách, které žijí vedle sebe, nebo o menšinové populaci, která v určité oblasti může být většinová, nebo jestli hovoříme o sousední zemi, ta eh, otázka stojí stále stejně. To znamená, jde o to naučit se jazyk těch druhých, abychom mohli významným způsobem eh, přispět k uklidnění napětí a posílení vzájemné důvěry. Pane Exfela, já se omlouvám, jestli vám komolím jméno. Hovořil jste o jazycích, jimiž se hovoří ve Španělsku. Rád bych vám připomněl, že od 1. ledna 2007 v jednotlivých eh, evropských institucích a, ve Španě- a mezi institucemi a španělskou vládou byla uzavřená dohoda, která Eh, umožňuje různé doplňkové služby pro španělské občany žijící vně Španělska a pro tedy občany, kteří hovoří katalánsky, baskicky a galicijsky. A na základě této dohody já mohu uvést příklad z rady. V radě někteří e, zástupci Španělská skutečně mohli použít tyto jazyky. A to není všechno. E, také nedávno zástupci Spojeného království mohli, měli tedy možnost hovořit galsky e, na základě dohody z roku 2008 ale existují i další možnosti. To nám totiž umožnilo v Evropské komisi vypracovat v Barceloně eh, kompletní jak si, webové stránky o komunitárních eh, aktivitách a o, o Evropské unii v katalánštině. Je, jsou to webové stránky Evropské unie, které jsou k dispozici všem občanům v katalánštině. A dokonce bych řekl, že občané se mohou v těchto jazycích také na evropské instituce obracet. Občané také mají nárok získat, dostat odpověď v jazyce, ve kterém otázku položili. To je velice důležité v rámci úsilí, které vyvíjíme. Úsilí na podporu jazykové rozmanitosti, která v Evropské unii již existuje. Rád bych zdůraznil jednu věc, ono možná jsem to neřekl zcela jasně na poprvé. Naše strategie a naše politika mnohojazyčnosti se týkají celé eh, evropské jazykové rozmanitosti. To znamená, naše iniciativy se neomezují na těch 23 oficiálních eh, jazyků Evropské unie. Naše iniciativy pokrývají přes 60 eh, jazyků menšin, regionálních jazyků, samozřejmě v mezích našich možností a také bereme v úvahu eh, mateřské jazyky přistěhovalců v mezích možností. Paní poslankyně, my jsme věnovali zvláštní pozornost situaci ve Spojeném království. A na počátku Eh, byly názory velice rozdílné. V tisku ve Spojeném království někteří eh, říkali, že mnohojazyčnost je bezvýznamná, že to není jaksi práce na plný úvazek a nicméně jsme věnovali velkou pozornost situaci ve Spojeném království A mm, je třeba vzít v úvahu, že veliký podíl populace eh, Spojeného království eh, hovoří pouze jedním jazykem. Nicméně, není tedy eh, takto, není eh, příliš velká motivace eh, mladých lidí a není lehké přemluvit mladé lidi a jejich rodiny, že je užitečné učit se cizí jazyky. A tak jsme vyvinuli velké úsilí. A to i přesto, že se nám někdy vytýká, že zasahujeme do otázek, které spadají do um, principu subsidiarity a které jsou tedy v plně v kompetenci členských států. Já mm, přesto s uspokojením konstatuji, že dnes je toto téma učení se cizích jazyků aktuálnější. A to jak z pohledu britských eh, úřadů, tak z pohledu britských médií. Před asi 14 dny The Economist publikoval článek o eh, eh, nevýhodách a handicapech britského občana, který nehovoří žádným cizím jazykem a, a o tom tedy, jak je handicapován v porovnání s jinými Evropany, kteří hovoří více jazyky. A to eh, jak si proto já vítám rozhodnutí, na jehož základě od příštího roku bude výuka cizích jazyků také povinná od základní školy. To si myslím, že Eh, přinese eh, hluboké změny eh, ve střednědobém a dlouhodobém horizontu. Kromě toho, na, po řadě mých návštěv ve Spojeném království jsem konstatoval, že zkušenosti v oblasti mnohojazyčnosti a mnohokulturnosti jsou skutečně velmi zajímavé. A Podobně jako vy, navštívil jsem britské školy a navštívil jsem jednu školu, kde bylo 100 různých jazyků. Děti tam mluvili různými jazyky a těch bylo prostě víc než 100. A mohu říci, že e, ty modely integrace jsou velice zvláštní a některé by se daly využít i v jiných členských státech, které naráží na podobné problémy. Uniunea Europeană la acordă limbilor regionale și minoritare. Také jste zmínili podporu Evropské unie, eh, která se vynakládá směrem k regionálním jazykům a k jazykům menšin. Chci říci, že nyní je zde program celoživotního učení a v rámci tohoto programu existuje kapitola, která se věnuje propagaci výuky cizích jazyků a také, která propaguje jazykovou rozmanitost v Evropské unii. Tato kapitola hovoří mimo jiné o tom, že jazyky menšin a jazyky přistěhovalců jsou velice důležité a že je dobré, aby byly podporovány možná třeba určitou sítí. Chtěl bych zmínit například podpůrnou síť Cardiff, která podporuje velštinu. A mm, také mi dovolte připomenout, že jsme podporovali několik konkrétních projektů, které e, se snažily podpořit jazyky menšin a my v tom budeme pokračovat i nadále. Jak jsem uh, již o tom hovořil i v tom, ve svém úvodním proslovu. Doufejme, že na to budeme mít i dostatek prostředků. Nyní budu reagovat na otázku pana Tokeše. Vy asi velice víte dobře, že Evropská unie má své limity naše akce mají hranice. A zejména co se týče vztahu evropských a mimoevropských zemí. Ptal jste se na Ukrajinu, na situaci v Ukrajině. Myslím, že obecně lze říci, že otázka ochrany jazyků menšin souvisí i s otázkou základních lidských práv. A zcela jistě tato otázka obecně patří mezi politiky Evropské unie. A tato otázka se promítá třeba i do politiky sousedství nebo do politik partnerství s východními sousedy. A také e, ta otázka patří mezi základní prvky, které bereme v úvahu když hovoříme o tom, jak by se Ukrajina měla dále přibližovat Evropské unii. No a pak zde byla otázka na Moldavsko. K tomu mám pouze jeden komentář. Evropská unie respektuje rozhodnutí, které učinili moldavské orgány, protože se jedná o země, které nespadají do Evropské unie, Nicméně, pokud budou mít členské státy nějaký zvláštní zájem, na řešení této situace, tak je nutné, aby to bylo začleněné v určitém rámci. To znamená, jedná se zde o situaci mezi Rumunskem a Moldavskem, ale jsou zde i podobné situace Třeba se to týká bývalé Jugoslávské republiky Makedonie a vztahu této země s Řeckem. Také e, se zde hovořilo o situaci v Bulharsku. Chtěla bych vám položit otázku, která se týká novelizace jazykového zákona v, na Slovensku. nebo zazněla zde tato otázka. Jedná se o zákon, který vstoupil v platnost 1. září 2009. Mohu vám říci, jaké je stanovisko komise. Na jedné straně e, musíme respektovat e, pravomoci, které má komise v této věci a jazykovou politiku. Tato otázka e, spadá do kompetence jednotlivých států nebo jednotlivých e, regionů, protože musíme respektovat zásadu subsidiarity. Ale Evropská unie e, musí také zkoumat nebo musí trošku jakoby dohlížet nad jednotlivými zákony které přijímají jednotlivé země, musí dohlížet na to, zda jsou ty zákony v souladu se smlouvami Evropské unie. Takže nyní Evropská komise zkoumá právě ustanovení této nové novely jazykového zákona a zkoumá, zda je tento zákon v souladu eh, s právním předpisem 43 lomeno 2000. ale také zkoumá, zda je to v souladu, zda je ta novela v souladu i s ostatními právními předpisy, které platí v Evropské unii, třeba předpisy, které se týkají vnitřního trhu, nebo s předpisy, které se týkají Eh, přístupu k, audioviz- k audiovizuálním službám, nebo eh, jsou to také předpisy o označování výrobků. Myslím, že ten celý proces toho přeskoumání jazykového zákona je složitý a bude to ještě asi chvíli trvat. Eh, ustanovení tohoto nového zákona nyní přeskoumává mnoho evropských institucí. Také se, eh, mý, mý kolegové se také setkali se zástupci jak Slovenska, tak Maďarska při několika příležitostech. A mm, občané nám také adresovali stovky eh, různých eh, dopisů nebo stížností. A je zajímavé, že ty ohlasy nepocházejí pouze ze Slovenska a Maďarska, ale i z dalších zemí. My sami jsme vedli rozhovor s představiteli obou zemí a zdůraznili jsme, že provádění tohoto jazykového zákona je důležitou otázkou, že je tedy důležité, jak to provádění bude vypadat v praxi. Je nutné, aby nedošlo k rozporu s evropským právem. Pokud bude zapotřebí, můžeme také, co by Evropská komise, poskytnout určitou podporu a snažit se najít optimální řešení pro všechny strany. E, oba premiéři také podepsali společné prohlášení a domnívám se, že to je důležitý krok vpřed, který zároveň představuje určitou záruku toho, že eh, všichni usilujeme o nalezení co nejrychlejšího řešení. Nyní budu odpovídat na otázku paní Trupe Trüffel. Paní poslankyně se ptala na spolupráci se zeměmi, které také jsou charakterizovány jazykovou rozmanitostí. Zmínil jsem to, že jsme podepsali prohlášení s Čínou a Indií, ale eh, existuje i mnoho jiných zemí, které jsou na tom podobně. Obě strany mají velký zájem na tom, aby eh, zahájili dobrou spolupráci. Dovolte mi jeden příklad. V jednotlivých členských státech je mnoho univerzit a stále více univerzit, které podporují výuku takových jazyků, jako je třeba hinština, mandarinská čínština a další. A to přináší možnost nebo mm, příležitost pro studenty, aby studovali e, tedy v Číně nebo v Indii. Zatím se tedy soustředíme na aspekt propagace výuky těchto jazyků. A um Samozřejmě, že když eh, eh, hovoříme s Čínou a s Indií, tak se také snažíme, aby i tyto země eh, propagovali udržování nebo aby dodržovali základní lidská práva, kam patří i ta jazykové práva. A pro další spolupráci je to také podmínka, na které budeme trvat. I když to bude asi obtížné, nicméně při našich diskusích s partnery v Číně a v jiných zemích se vždy snažíme na, ta, na otázky, jazyk, eh, otázky jazyku menšin upozornit. A myslím si, že i oni na to reagují celkem pozitivně. Myslím, že to je součást eh, mnohojazyčného dialogu a mm, je to součást propagace mnohojazyčnosti. Pane Takulo, já bych vám především chtěl poděkovat. Chci vám poděkovat za kladné hodnocení mojí činnosti a těší mě, že znalec v oboru eh, vyjádřil tak kladné hodnocení. Jak víte, předseda Barroso eh, ohlásil, oznámil vytvoření eh, nového mandátu pro eh, komisaře, který bude mít na starosti základní práva a spravedlnost. Bude to komisař, který bude mít portfolio eh, zaměřené na práva menšin, mimo jiné. A my doufáme, že v krátké době vstoupí Lisabonská smlouva v platnost a tímto způsobem potom charta základních práv eh, se stane závazným, právně závazným dokumentem. A to umožní nový vývoj a nový dosah evropského úsilí v tomto směru. Ale musíme si také uvědomit, že Eh, tyto eh, jaksi kompetence Unie zůstanou omezené i do budoucna. Toto téma eh, jak si nebude předmětem zájmu jenom uvnitř Evropské unie, ale je také předmětem dialogu se třetími zeměmi paní Nevědalová. Podpora jazykům přistěhovalců. Ano, to je poměrně citlivé téma v Evropské unii a některé členské státy a některé úřady některých členských států e, trvají na podpoře mateřštiny přistěhovalců. S tím, že samozřejmě je třeba brát v úvahu e, disponibilní zdroje. Ovšem, tady nejde jenom o to učit jazyk hostitelské země, protože v některých hlavních městech, v některých zemích nám říkají, že zatím je lepší se tomuto tématu vyhnout, protože je politicky příliš citlivé. Ale eh, jak si náš postoj je jasný. My se domníváme, že kromě e, učení se jazyka hostitelské země, což je e, základní podmínkou e, v rámci integrace přistěhovalců do evropské společnosti, tak kromě toho je třeba také umožnit jakési respektování mateřštiny přistěhovalců. Ostatně odborníci říkají, že pokud někdo neumí dobře svoji mateřštinu, tak se nemůže ani snadno naučit cizí jazyk. A to se ani nezmiňuji o tom, co jsem říkal ve svém úvodním vystoupení, a sice o praktických stránkách užívání cizích jazyků. Integrační modely se liší v jednotlivých zemích a my máme takový krátký soupis jaksi případů správné praxe, eh, osvědčené praxe v členských zemích a mohl bych citovat příklad Spojeného království, Německa, Rakouska, Španělska a tady dalších zemí, eh, které představují eh, následování hodné příklady integrace. Co se týče výuky e, cizích jazyků v raném věku, je to poměrně nedávná iniciativa. E, byla zahájena vlastně před dvěma týdny a já musím říci, že na mě udělal veliký dojem e, rozšířený zájem o tuto iniciativu odborníci, eh, věhlasní vědci, eh, univerzitní profesoři známí v Evropské unii podpořili tuto iniciativu a hodlají se do ní zapojit. Ale je také potřeba, aby se zapojili samotné členské státy a politický dialog bude potřeba pro zapojení členských států do této iniciativy. Pane Veli, vy jste hovořil o galštině, pardon, o, o irské, irském jazyce, o irské galštině. Já jsem konstatoval, um, při svých um, jednáních s irskými úřady, konstatoval jsem, že tyto úřady velmi pozorně analyzují veškeré naše aktivity. Byla vypracována zpráva, kterou jsme včas nestihli dát přeložit do irštiny a hned irské úřady reagovaly. Já se domnívám, že dnes e, integrace galštiny do evropských institucí je poměrně e, daleko ale chci říci, že úsilí evropských institucí nemůže být dostatečné, jestliže na druhé straně v Irsku nebude dostatek expertů, dostatek lingvistů, dostatek mladých lidí, kteří umějí cizí jazyky, protože my nemůžeme zvládnout celou poptávku, která přichází na překlady a, a e, dokumentů a tlumočení nebo eh, poptávku po publikaci oficiálních dokumentů. To znamená, že to je společné úsilí, které nemůže fungovat jednosměrně od evropských institucí. Ti národní subjekty musí také jaksi být v té um, první řadě. E, to je tedy, co se týče e, irštiny. Ovšem, stejný problém máme i s daleko rozšířenějšími jazyky v institucích, například angličtina, francouzština. V nedávné době jsme museli zahájit projekt propagace na podporu mladých lidí, mladých Britů a mladých Francouzů, aby se učili cizí jazyky. Protože pokud tomu tak nebude, pak evropské instituce budou mít problémy s běžným provozem jazykových služeb do nějakých pěti, deseti let. Co se týče angličtiny, ta situace je zvlášť obtížná a závažná. Nebo třeba v případě francouzštiny. V následujících deseti letech klesne počet tlumočníků o polovinu. A pok- to pokud nedosáhneme toho, aby francouzské úřady vyvinuli více úsilí eh, a vyškolili více tlumočníků. Už nebudeme schopni zajistit tlumočení do francouzštiny na všech zasedáních. Budeme mít prostě francouzské tlumočení jenom na omezeném počtu zasedání. Takže takové jsou perspektivy, taková jsou rizika, kterým musíme čelit a to tedy, jak říkám, nejenom v případě málo rozšířených jazyků. Co se týče iniciativy místo předsedy Baro. Baroza. Eh, Mládež v pohybu. To je iniciativa, která je zatím v plenkách. Budeme muset rozpracovat detaily, už se spolupracovat a vést dialog s eh, parlamentem i s radou na základě iniciativy komise a konečně bych eh, odpověděl na otázku paní Bailey. Jedna, já už jsem se zmiňoval o e, bývalé Jugoslavské republice Makedonie. A ono se zdá čím dál jasnější, že řešení týkající se jazyka a názvu tohoto státu bude muset být nalezeno proto, aby tato země mohla postoupit v rámci přístupového procesu. A zbývá poslední, možná nejcitlivější otázka. A sice rozlišení mezi jazykem a dialektem. Co na to říci? podstatě to je otázka, která spadá pod princip subsidiarity. O tom rozhodují dotčené členské státy a státy mimo Evropské unie. To je ve výlučné kompetenci členských států a, a, a států obecně. Já jsem se často odborníků ptal, jakým způsobem odlišit dialekt a jazyk. A oni říkají, že Eh, rozdíly v tom dělají politici, nikoli odborníci. Vielen Dank, Herr Kommissar. Das Thema Multilinguismus. Vidíte, že téma mnohojazyčnosti je skutečně široké. A pokud jsem to slyšela dobře, tak brzy budeme muset čelit problému, že budeme mít málo tlumočníků. Nyní jsme se dostali tak daleko, že jsme identifikovali mnohojazyčnost jako významné téma Evropské unie, ujali jsme se ho a nakonec budeme mít málo tlumočníků. Protože třeba ty země, které si vždy přísně přejí překlad a tlumočení, například Francie, nebudou ani schopné nám dodat dostatek tlumočníků. Pokud tedy do budoucna si přejeme mít mnohojazyčné prostředí, musíme se postarat o to, abychom měli dostatek překladatelů, kteří tuto práci zajistí. Domnívám se, že to je téma, které bychom měli také uvést v našich vnitrostátních orgánech a parlamentech. Nejde jenom o to, abychom zde v Německu, v Německu volali chceme Němčinu, ale musím si položit i otázku, zda máme dostatek lidí, kteří mohou pracovat jako překladatelé a tlumočníci německého jazyka. To pro mě tedy byla velice důležitá informace. Je vidět, že to je práce, kterou můžeme odvést v našich zemích a v národních parlamentech. A i když ti, kdo hovoří anglicky, nejsou početně zastoupeni nejvíce, mají také co dohánět. Ale každý si zameteme před vlastním Prahem. Já budu informovat předsedu našeho parlamentu o této otázce, je to užitečná věc. Pane komisaři, velice vám děkujeme a ať už budete v příští době pracovat kdekoliv, tak vám přeji, aby to, co se vám podařilo za poslední tři roky, mohl s tím pokračovat i ve své další činnosti. Děkuji vám velice za to, že jste nás zde dnes navštívil. Děkuji. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie Vážené kolegyně, vážení kolegové, chci vás vyzvat, abyste zůstali zde s námi, protože nás čeká velice zajímavé téma. Je to prezentace ceny Karla Velikého pro mladé Evropany a zástupci vítězných projektů. Tady přejdu do angličtiny. Tato cena Karla Velikého pro mladé Evropany se uděluje od roku 2008 je to vlastně eh, cena, kterou uděluje parlament a nadace pro cenu Karla Velikého pro mladé Evropy. Byla to také eh, iniciativa bývalého předsedy Evropského parlamenty, eh, parlamentu Karla, pardon, Peteringa. Je to tedy cena pro Evropany ve věku od 16 do 30 let, která má ocenit projekty, které podporují mezinárodní porozumění. Zejména se mají ocenit projekty, které eh, jsou eh, připravovány mladými lidmi z více členských států. V roce 2009 se zúčastnil velký počet projektů ze všech 27 zemí. Každý projekt eh, se dostal vlastně do dvojího výběrového kola. Za prvé, tedy v tom prvním kole se vybírala Eh, se vybíral projekt, eh, nejlepší projekt pro každou zemi. A potom ještě všech těch 27 vítězných prací bylo znovu posouzeno porotou, kterou tvořili tři evropští poslanci, také předseda Petering a čtyři představitelé nadace. Tato porota vybrala tedy tři vítěze a můj kolega Schmidt eh, který, se, který také byl členem této poroty, se zúčastnil volby. Všech 27 vítězů bylo pozváno na eh, ceremonii, která se konala v Cáchách. A první cena 5000 eur byla udělena pardon, třetí cena byla udělena eh, německému projektu, eh, která se týkal řeky Lipe. Je to projekt, který se nazýval Gumbut Diplomacy. Je to tedy projekt Gumbut Diplomacy, je to německý projekt, který se týkal výzkumu záplavových oplastí v povodí řeky Lipe. Ta druhá, druhé místo, které obsahovalo, nebo které se bylo oceněno cenou 3000 eur bylo uděleno projektu Evropský festival divadla, která se týká ve francouzském městě Alby. A první cena je 5000 eur a tuto cenu obdržel projekt polský, který se nazývá Europe Needs You. Bohužel tedy polští zástupci zde nejsou přítomni. Tento projekt Europe Needs You eh, se Ehm, byl vytvořen studentským fórem AIŽE. A dnes mě velice těší, že zde mohu přivítat tři mladé lidi, kteří jsou z těch ehm, týmů, které zvítězily. Paní Lara Schepe, která zastupuje Německo, která je zde snad někde přítomná, doufám. Potom paní Marie Terie, která zastupuje francouzský projekt a také zástupce polského projektu. Myslím, že můžeme pozvat právě zástupkyně polského projektu, protože oni získali první místo. Prosím, um, představte nám svůj vítězný projekt. Uh, it works. Okay. dear all, I'm really, really grateful to, to... Vážené poslankyně, vážení poslanci, mám velkou radost, že se mohu zúčastnit zasedání vašeho výboru. Jsem trošku nervózní, ale mám velkou radost, že zde mohu být. Eh, pokusím se vám během těch deseti minut eh, stručně představit náš projekt Europe Needs You, který byl oceněn prvním, prvním místem v soutěži eh, ceny Karla Velikého pro mladé Evropany. Máme velkou radost, že jste nás ocenili a také díky tomuto ocenění můžeme pokračovat eh, v našem projektu i další rok. Tento eh, projekt byl zahájen v lednu 2008 a nyní eh, už probíhá jeden rok. Já se nazývám Hilda Deleo, pocházím z Nizozemska a nyní se vám pokusím představit náš projekt. Tento projekt je eh, projektem studentského fóra AEGE, e, které združuje, združuje 43 členů ze všech eh, z různých evropských zemí, čili jsou v něm zastoupeni studenti různých národností. Celkem, eh, když jsme začínali, tak nás bylo šest. Um, na snímku vidíte několik našich členů, ale dnes už z těch šesti jsme se rozšířili asi na 240 členů. Nejprve jsme eh, se sešli mm, nad myšlenkou, která vycházela z toho, že na evropských středních školách se nehovoří příliš nebo nevzdělávají se studenti v otázkách eh, Evropské unie. Ale to eh, není dobré, protože právě středoškolští studenti budou eh, nebo by měli v budoucnu zaujmout přední místa v evropské politice. Takže my jsme si domnívali, že bychom mohli tu výuku o Evropské unii trochu zpestřit. I Eh, díky spolupráci s vaším výborem jsme zkoumali, jak ta výuka probíhá a my jsme se dom- pokusili uh, oživit tu výuku na středních školách. Nejprve jsme provedli výzkum v evropských zemích, abychom zjistili, jak výuka probíhá, jak vypadají osnovy. Ten výzkum proběhl téměř v celé Evropě a výsledek byl takový, Eh, že tedy jsme zjistili, že studenti nepokládají výuku za za příliš eh, interaktivní a také, že třeba studenti se vůbec neučí o tom, co se vlastně v Bruselu řeší, nebo jak může být Evropská unie užitečná všem občanům. Eh, také jsme zjistili, že studenti často pokládají Evropskou unii za něco, co je příliš vzdálené, že vlastně vůbec se jich to netýká. A e, což e, je spojeno i s tím, že dnešní mladí lidé se velice často nechtějí zapojovat do života společnosti, neúčastní se třeba dobrovolnických e, projektů. A nyní ne, eh, komisař jste zmínil třeba projekt Mládež v pohybu, ale myslím, že studenti často vůbec tyto možnosti nebo tyto projekty neznají. Proto jsme se rozhodli, že vzhledem k tomu, že studenti téměř nic o Evropské unii nevědí a tím pádem eh, ani neví, jak se mohou zapojit do eh, různých projektů nebo do různých dobrovolnických prací, tak jsme se rozhodli, že se pokusíme tu výuku zpestřit a zlepšit. Stanovili jsme si tři cíle. Eh, zlepšit praktické znalosti o Evropě, také um, vytvořit určitý multiplikační efekt celého projektu a také zvýšit možnosti výměny informací mezi středoškolskými studenty. Jak to udělat? Eh, rozhodli jsme se uspořádat na středních školách interaktivní workshopy, Eh, kam by tedy přecházeli vyškolení vysokoškolští studenti, hovořili by o tom, že je možné třeba účastnit se různých výměných pobytů, hovořili by o svých osobních zkušenostech, ale zároveň by se také hovořilo o, zkuše, o historii Evropské unii a o tom, jak fungují jednotlivé evropské instituce. To znamená, eh, studenti, středoškolští studenti by se dozvěděli ty teoretické, ale i praktické informace, a také o těch workshopech vám ještě možná ukážu krátké video. Myslíme si, že ty eh, workshopy měly potom další efekt v tom, že ti studenti, kteří prošli tím školením, byli schopni informovat eh, i další, takže tam byl takový efekt eh, sněhové koule. Na začátku jsme měli problémy s finančním zajištěním, ale pak jsme zjistili, že to není to nejdůležitější. Nejdůležitější je věnovat eh, svůj čas a to eh, samotné již má velice často dobré výsledky. Celkově jsme uspořádali velký počet seminářů, přednášek a různých, um, různých akcí. A vyškolili jsme studenty, kteří budou právě pořádat semináře na střední škole. Tady je fotografie z jednoho eh, semináře pro ty budoucí školitele. Také jsme vypracovali um, informační materiály, které obsahovaly informace o fungování Evropské unie. A také je to vlastně příručka, kterou mohou využívat i učitelé na středních školách, Všichni eh, studenti, kteří se zúčastnili našich eh, školení, eh, pak navštěvovali střední školy po celé Evropě a šířili tyto informace. Tady vidíte místa, kde všude už náš projekt existuje nebo kde probíhá. Zde vám ještě chci ukázat příklad z jednoho semináře. Nevím, zda uslyšíte i zvuk, ale minimálně si uč, uděláte představu, jak to na těch seminářích vypadá. Jsou zde tedy 15-letí středoškolští studenti, zde je příklad školy z Nizozemska. Já jsem se také třeba zúčastnila semináře v Polsku, Čili i zde při těchto projektech se využívá aspekt multijazyčnosti. Komunikujeme v různých jazycích, eh, hovoříme anglicky, španělsky, německy a tak dále. A po semináři ještě následuje vždy určitý praktický projekt. Zde se jednalo o určitou nástěnou malbu. Eh, toho malování se účastnilo Eh, nebo se účastnili studenti z několika zemí. Není možná uslyšíte ještě hudbu. Tak eh, bohužel neuvidíte film až do konce, ale doufám, že jste si učinili alespoň obecnou představu o tom, jak to na těch seminářích vypadalo, jak to probíhalo. Chci říci, že ty semináře probíhaly velice dobře, studenti sami vyjádřili e, velké nadšení, velice je to bavilo a právě jejich nadšení pro to téma mm, bylo užitečné a my sami bychom chtěli dále pokračovat s těmito semináři v tomto duchu, abychom zbudili u studentů nadšení. Samozřejmě jsme také spolupracovali s učiteli. A ještě několik technických údajů. Celkově jsme vyškolili 102, 102 eh, osoby z 19 různých zemí a tito, eh, nebo tyto vyškolené osoby právě vedly semináře na různých středních školách. Bohužel nemáme počet eh, všech středoškoláků, kteří byli vyškoleni, protože občas eh, je to dost těžké spočítat, eh, ale myslím, že je velice dobré využít tyto projekty k tomu, jak eh, poskytnout mladým lidem možnost zapojit se nebo dozvědět se více o možnostech zapojení se do společnosti. Také jsme vypracovávali různé letáčky, a informační materiály. Chtěli bychom rovněž navázat užší styky s představiteli Evropského parlamentu nebo i s vaším výborem. Chtěli bychom pokračovat ve výměně informací. A také vám chci doporučit naší internetovou stránku, která je věnována právě tomuto projektu. A jsme zastoupeni i na Facebooku, kam se připojují jak ti školitelé, tak i školení studenti a navazují další vztahy. Děkuji vám za to, že jste se rozhodli ohodnotit náš projekt první cenou a doufám, že ještě odpoledne nebo zítra budete mít čas dozvědět se o tomto programu více. Chci také poděkovat za program, který jste uspořádali pro vítěze této soutěže a děkuji za pozornost. Thank you very much, Hilde. Děkujem, Hildo. Myslím si, že to bylo velice eh, zajímavá inspirace pro eh, mládežnický parlament, eh, který působí podobným směrem a financuje to Evropská unie, zatímco vy jste to realizovali sami, což je, myslím, skvělé. A myslím, že to je opravdu velice zajímavé také v souvislosti s programem Comenius a s Twinningy, protože to by právě mohlo mm, mm, jak si umožnit určité propojení a, a mohli byste na to získat nějaké peníze. Ale to je jenom takové, taková drobná nápověda. Takže děkujeme mnohokrát eh, skutečně, jsem přesvědčena o tom, že jste skutečně vytvořili jaksi dobrou komunitu, která potom může dál šířit tyto e, vědomosti. A nyní Marie Terrier, prosím, dávám vám slovo. I don't know. You have it. Do you have something there? there? Yes. Okay, Okay, she will do it and you will speak. You can read and... Come on. Okay, Dobrý den. Já jsem připravila eh, tu prezentaci anglicky, ale budu hovořit francouzsky, tedy ve své mateštině. Takže především bych vám chtěla poděkovat za to, že jste nás sem pozvali. Já jsem velice pišná na to, že mohu prezentovat Akteu. To je Evropský festival univerzitního divadla a pouličního umění. Takže kdo jsme? Já se jmenuji Marie Terie a mám na starosti komunikaci tohoto festivalu. Aktea zahájila činnost eh, před 11 lety. Tehdy to dělalo 10 lidí, dnes je nás asi 30 studentů eh, Vysoké školy báňské v Albikarmo a všichni jsme tedy dobrovolníci, ve svém volném čase organizujeme tento festival a každý rok stovka umělců z různých koutů Evropy za námi přijíždí do Alby a sdílí s námi eh, jaksi lásku k divadlu a Evropě. Takže co je Aktea? Je to divadelní festival, který se dělí na dvě části, takzvaně IN, to se týká divadla, jsou to studentské soubory z celé Evropy, které každý večer vystupují. Takže napřed je eh, francouzská divadelní představení, následuje zahraniční představení, eh, studenti hrají ve svých jazycích, máme porotu, porota je složená jak z amatérů, tak z profesionálů a eh, na konci toho festivalového týdne vyberou jedno divadelní představení, které se potom eh, reprízuje na eh, závěr festivalu. A kromě toho máme takzvaně off festival, což jsou koncerty zdarma, eh, pouliční vystoupení ve městě Alby a dětský den, který dětem umožňuje jak si setkat se s evropskou kulturou, kterou zatím neznají. Aktea to je opravdu významná událost pro město Albi. Albi je malé město o 60 tisících obyvatel v Jižní Francii a je tam jenom jedna technická vysoká škola s jednou fakultou, ale je tam hodně malých dětí. Takže eh, pro kulturní život města je to moc důležité a má to veliký dopad na evropský život města. Čili jsme hrdi na to, že jsme získali tuto cenu, která je pro nás velkým povzbuzením. Eh, a také jsme díky tomu dostali medaily města Alby jako projev uznání za naší práci. Takže jak probíhá ten festival? Každý rok o prázdninách, o velikonočních prázdninách eh, se věnuje týden tomuto festivalu. My jsme si zvolili toto období, protože děti mají volno a e, rodiny obvykle si berou i, i dovolenou, takže takto můžeme oslovit široké publikum, které se jindy třeba o evropskou kulturu tak dalece nezajímá. Co se týče naší organizace, a náš tým se schází jednou týdně od října e, do února e, a pak se scházíme daleko častěji v březnu a v dubnu, protože musíme řešit náročnou logistiku musíme pozvat tedy ty eh, zahraniční eh, umělce a studenty z celé Evropy a to vyžaduje hodně organizační práce, protože ono je potřeba je k nám dostat, ubytovat, eh, stravovat. Nemluvíme nutně všichni stejným jazykem, čili to, jsou, to je mnoho hovorů, e-mailů, telefonátů a tak dále. Jak jste uhodli ta divadelní vystoupení. Eh, ta se konají v Kamenném divadle ale eh, platí se pouze jedno euro vstupného jako symbolická částka, protože chceme je oslovit hodně široké publikum. Také zveme eh, mládež z okolních sídlišť. To jsou mladí lidé, kteří nejsou zvyklí chodit do divadla, jejich přístup ke kultuře je velmi omezený, takže je zveme, zveme je do divadla a e, zveme je na konci e, tedy těch vystoupení na besedy s umělci, se studenty e, a to, jak si umožňuje skutečnou výměnu poznatků. Dále ten festival OFF, ten probíhá ve městě, část na fakultě protože chceme udržovat styky s ostatními studenty ve městě, potom také na náměstí svaté Cecílie, což je jádro města Alby, tam se scházejí lidé eh, z celého města a skutečně my se snažíme oslovit lidi, kteří nejsou zvyklí eh, eh, dívat se na evropské umělce. A ten dětský den, tam se tedy věnujeme dětem, a oslovujeme učitele a e, rozdáváme letáčky, a, tak abychom oslovili co nejvíc dětí a, a máme velikou radost, když každý rok e, ty děti, i když třeba nerozumějí e, jazyku těch umělců, tak se smějí žonglérům, klaunům a podobně a, a, a baví se různými hříčkami, které třeba nejsou v jejich mateřštině. A která je tedy takový kulturní ohňostroj a během celého týdne eh, je ubytována stovka umělců ze všech koutů Evropy. Eh, ty země se střídají každý rok a některé roky, třeba umělci, kteří přišli eh, o rok dříve, se vrací jenom proto, aby si pohovořili zase s novými účinkujícími, i když sami třeba neúčinkují. Um, jak jsem říkala, každý soubor hraje ve své mateřštině. Čili to vyžaduje velikou eh, hru mm, těla, aby oslovili to publikum, které tomu jazyku nerozumí. A je velmi zajímavé pozorovat, jak ti herci musí jak si rozehrát eh, spoustu symboliky ve svých inscenacích. A cena Karla Velikého je velikým uznáním naší práce, protože to znamená velké zapojení. My jsme v loňském roce měli veliký potíže s organizací tohoto festivalu z důsledku krize, protože Eh, ten festival žije především z dotací a, a sponsoringu a mnoho podniků eh, své příspěvky zredukovalo, takže jsme měli problém se zvaním evropských souborů, protože my někdy my, my, my je eh, vlastně zveme a pak je ubytováváme a, a živíme a díky Evropské unii se nám podařilo pozvat soubory, které by jinak v tom roce nemohly přijít. A navíc je, my také jsme byli letos velice překvapeni, že díky ceně Karla Velikého soubory, které jsme ani neoslovili, oslovili nás a ptali se, jestli by mohli přijít k nám hrát, což nás moc potěšilo. A pak jsme se rozhodli, že možná některé částky těch her jsme mohli mm, přeložit, protože přece jenom malé děti mají někdy problém rozumět eh, cizím jazykům a tak jsme jim chtěli poskytnout jakési klíče pro porozumění eh, těm divadelním hrám. Takže děkuji vám za pozornost. Merci, Marie. Děkujeme, Marie. Skutečně to, to, je krásný ohňostroj kreativity a já doufám, že budete pokračovat a že ti, až vy dostudujete, takže další to po vás převezmou, jestliže je to Vysoká škola baňská, tak to není maličkost, to není žádná umělecká škola e, nebo nějaká typicky kulturní e, instituce, takže opravdu si toho velice e, vážíme. A nyní frau, paní Šepe, prosím. <laughs> so, hello. My name is Lara Schöpe, I'm from Germany. And I'm really proud. Dobrý den, já jsem velice ráda, že mohu představit třetí projekt, který zvítězil v ceně Karla Velikého pro mladé Evropany. Pocházím z Německa. Chtěla bych vám nejprve poděkovat za to, že, mě, eh, že jste mě pozvali na toto slavnostní vyhlášení. A nyní mi dovolte tedy již přestoupit do Němčiny a v Němčině vám o tomto projektu něco řeknu. Náš projekt je nazvaný Obokante Untalipe a tento název je velice mnohoznačný. Týká se praktické e, výuky, účastní se žáci z Polska, Nizozemska, Maďarska a Německa a společně vypracovávají téma globální dimenze. obekante unterlipe v podstatě znamená, že se míra naplnila. Topit se téměř v něčem. Takže je to určitá aluze na povodně ve Evropě, protože průmyslový pokrok vedl k určité regulaci vodních toků. Obakante Untolipe ovšem také označuje studii zabývající se přítoku Rýma, říčky Lipe. Je to nejvýznamnější eh, spojnice eh, z východu na západ severním polním Westfálku. Politická výzva ochrany proti povodním byla zpracována z komunálního hlediska i z hlediska přeshraničního. V září 2007 12 studentů a studentek eh, biologie eh, z gymnázia v Zostu v Německu společně s mládeží partnerských škol v Polsku, Nizozemsku a Maďarsku eh, vytvořili terénní studii. A to pod, z hlediska zda lze najíst lokální odpověď na globální otázku. A tak se tyto dva aspekty propojily. Nejenom, že se ukázalo, že následky globalizace se vyskytují lokálně a týkají se konkrétních lidí, ale hledali jsme také eh, možnosti hledat eh, angažovanost v občanské společnosti. Nejde o to rezignovat v bezmocné globální společnosti, ale naopak podněcovat k tomu, aby lidé byli aktivní. To byl cíl našeho projektu a je to tento cíl i nadále. Zaměření na riziko povodní spojuje zúčastněné školy nad rámec klasického školního partnerství. Zde na tomto obrázku vidíte poukaz na náš projekt. Na jednu stranu je na světě vody příliš málo a všichni známe její důsledky. Všem na druhé straně je jinde ve světě příliš mnoho vody. Vidíte zde záběry ze záplav. Například tyto fotografie jsme pořídili my v rámci našeho projektu. Vidíte zde údolí řeky Lipe a řeku Lipe. Je to tedy řeka Lipe, o které hovoříme. Takto Lipe vypadala před revitalizací. Byla, tato řeka byla usměrněna tímto umělým způsobem, bylo upraveno její koryto řeky. A zde na tomto záběru vidíte záběry ze stavebních úprav, které probíhaly v rámci revitalizace řeky Lipe. Zde vidíte další záběr z revitalizačních prací vidíte, že jsme vytvořili příkré svahy. A právě příké svahy jsou ideální pro různé druhy ptáků, například pro ledňáčky nebo břehule, jako místo, kde mohou hnízdit. Zde vidíte řeku Lipe po revitalizaci. Vidíte, že se změnila možnost řeky rozlévat se z koryta. Předtím bylo koryto velice těsné a řeka musela, nebo to vedlo k povodním, zatímco nyní může voda pomalu vystupovat z břehů. A na tomto záběru vidíte součást našeho projektu. V rámci našeho projektu jsme se snažili také e, zmapovat stav jednotlivých druhů. Například jsme provedli odlov e, ryb elektrickým agregátem a dalších živočichů, takže jsme narazili na celou řadu různých druhů živočichů. Bohužel ten slide nám zrovna vypadl. v údolí řeky Lipe se po revitalizaci opět objevil čáp bílý. Ten zde celou řadu let nebyl a nyní se k nám opět vrátil a to je dobré znamení. A například také vášky. Objevili jsme různé druhy vážek, mimo jiné vášku červenou. Ta původně pochází z Afriky a Jižní Evropy, ovšem nyní se vyskytuje i v Jižním Německu. A výskyt tohoto druhu vášky je indikátorem změny klimatu. Na závěr našeho projektu jsme uspořádali společně velké sympózium. Setkali jsme se u nás ve škole, no také jsme se setkali s rodiči, se zástupci veřejné sféry, z politiky a nejrůznějšími zájemci o náš projekt. Uspořádali jsme pódiovou diskuzi. Zde jsme se věnovali různým důležitým otázkám. A také jsme si kladli otázku, jaký je náš vztah k Evropě a jak bychom si představovali budoucnost, jaké máme obavy z budoucnosti, v souvislosti se změnami klimatu. Společně jsme vypracovali takový katalog požadavků. Například požadavek zastavit další regulaci řek a napřimování koryt. Naopak žádáme revitalizaci toků tak, aby toky měly opět eh, svůj přirozený eh, průběh, mohly se eh, rozlévat bez problému z břehů a tím se snížilo riziko povodní. Zde vidíte opět záběr všech zúčastněných studentů, kteří se do projektu zapojili a já vám chci poděkovat za vaši pozornost. Vielen Dank, Lara. Děkuji, Láro. Je to dobrý nápad, že mladí lidé se snaží odstranit chyby svých eh, předků, které napáchali v přírodě při eh, regulaci vodních toků, kácení, álejí a podobně. Snažíte se na to alespoň poukázat, nemůžete to přímo změnit, ale můžete se i zasadit o to přímo v obcích, aby se zvýšilo povědomí o těchto otázkách, aby se zvýšil zájem. My potřebujeme revitalizaci v mnoha oblastech a vy se můžete postarat o to, aby se to posunulo dopředu. A to, že se to děje v přeshraniční spolupráci a že nové členské země neudělají stejné chyby, jako jsme dělali my, ještě si na to dobře vzpomínám kdy se například řešila eh, meliorace a regulace eh, toku Altmühl. Byli jsme proti, ale přesto k tomu došlo. Domnívám se, že tedy váš nápad je skutečně dobrý, měl by pokračovat. Je celá řada věcí, kterých by se mladí lidé dnes měli chopit a kde se mohou také projevit jako Evropané. A když něco takového děláte, Ráda bych vám připomenula při kontaktu s mladými lidmi, že existuje evropský pro- program do- dobrovolnické služby mládeže. A to působí v těchto oblastech ve 46 zemích Evropy. Je možné takto dobrovolnicky pracovat. Takže to, co vy jste dělali v malém rámci, je možné i v budoucnu například více rozšířit a možná, že bude to inspirací i pro další. Všem třem projektům mají zástupky, něm chci poděkovat za účast a eh, mám radost z toho, že vás tyto projekty baví a získáváte a další zájemce. Je to v našem zájmu i ve vašem zájmu, aby takovéto dobré iniciativy existovaly i nadále. Dobrá. Nyní bych vás požádala, aby v rámci dalšího bodu programu, abyste souhlasili s rozhodnutím koordinátoru ze včerejšího večera. Máte-li nějaký problém s tím, máte slovo pan Fisas. Děkuji, paní předsedkyně. Kolega, kolegyně eh, z socialistického klubu eh, tady není, ale z eh, souhlasí eh, s návštěvou eh, země příštího předsednictví, především eh, tedy Španělská, možná Barcelony, ale jedná se hlavně o návštěvu románských kostelů, které jsou světovým dědictvím a, a Barcelona už byla předmětem dřívější návštěvy. Takže Eh, bude asi lepší navštívit jiné místo ve Španělsku. Nicméně domnívám se, že by bylo vhodné, abychom eh, znali stanovisko španělských poslanců z kulturního výboru, eh, je nás několik, a tedy chci říct, že nemáme nic proti městu, jako třeba San Sebastián, což je krásné španělské město, ale nemyslím si, že um, tady jde jenom o navštěvování měst, ale důležité je co tam budeme dělat, jakou, jakou činnost. A tak bychom možná mohli tu otázku nechat zatím otevřenou a předložit nějaký nový návrh. Děkuji. Vážený pane kolego, my jsme o tomto tématu včera dlouze uvažovali a zjistili jsme, že už jsme byli velice často v Barceloně. V posledním volebním období jsme Barcelonu již navštívili, že by bylo vhodné navštívit nyní i jiný region. Přišel návrh ze strany Španělska, my jsme se tohoto návrhu ujali, včera večer jsme o tom hlasovali Samozřejmě můžeme o tom hlasovat ještě i zde ve výboru. Myslím, že bychom měli zůstat u návrhu města San Sebastian. San Sebastian eventuálně v roce 2006 bude kulturním hlavním městem Evropy. Včera ta diskuse nebyla snadná. Barcelona je lákavá vždy, samozřejmě. Ovšem byla už natolik lákavá, že jsme ji minimálně jednou nebo dvakrát v minulém volebním období navštívili. Proto jsme se rozhodli, že dáme přednost jinému návrhu, který přišel ze Španělska. Španělsko bude mít předsednictví a že bychom tedy dali přednost San Sebastiánu. Žádala bych vás, abyste netrvali příliš na tom, abychom nyní zvolili Barcelonu. Přemýšleli jsme o tom včera důkladně. Pokud na tom trváte, budeme muset hlasovat. Pane Fisos. Já na tom netrvám. Eh, na, na tom, aby to byla Barcelona. Já eh, chci zdůraznit, že vzhledem k tomu, že eh, to není návrh Španělska, to je návrh politické klubu, který, tedy liberálů, který nemá členy ze Španělska. To je návrh který učinil pan Takula z Finska a nikoli eh, španělský, mm, eh, španělští poslanci. Já samozřejmě při vší úctě eh, se domnívám, že přece jenom by mm, se k tomu měla vyjádřit paní Badia a já, kteří jsme ze Španělska, protože konec konců my budeme mít na starosti organizovat tu cestu a tak si myslím, že za těchto podmínek já nemohu ten návrh schválit. Diese, dieses Thema, no, das Thema, zusammen. Chcete hovořit ke stejnému tématu? Tak to, my jsme se včera večer rozhodli. Musí samozřejmě rozhodnout výbor. Paní Hannibal, vy jste tam včera byla. Takže pokud chcete, můžeme tento jeden bod ještě dát na příští pořad jednání a říct si všeobecně, že se pojede do Španělska a na příštím zasedání rozhodneme konkrétně kam. Já jsem byla informována o tom, že do toho byli španělští kolegové zapojeni, protože jsem s tím včera takto souhlasila. Ráda bych upozornila na to, že v tomto výboru jsou téměř výhradně katalánci a myslím, že by bylo dobré navštívit i jiné oblasti Španělska. Ne, že bych já je neznala, ale měli bychom zohlednit celou pestrost španělské kultury. A když jsem zjistila, že to jméno, pod nímž eh, se San Sebastian, baskické jméno, projednával, je skutečně San Sebastian, tak jsem s tímto návrhem souhlasil. Dobře. Takže odsouhlasíme, že navštívíme Španělsko a mezi sebou prodiskutujeme ještě konkrétně do kterého města. Ano, souhlasíte s tím takto? Máte ještě námitky vůči eh, protokolu ze včerejška, pane Borisi? Bylo to k protokolu nebo něco jiného? Jeżeli można. No, pokud mi tedy dovolíte komentář, chtěl bych navrhnout veřejné slyšení, které by se týkalo práv k duševnímu vlastnictví, protože to je téma, které se velice úzce týká právě tomu urovnání s Google Search Book. A myslím si, že to slyšení by mohlo být eh, odloženo na rok 2011. Takže se ptám, proč tam to mm, slyšení není zahrnuto. No, nevím, něco roku 2011. My jsme tam řekli to, že právní výbor a náš výbor společně uspořádají slyšení. Musíme toto slyšení uspořádat společně. Možná, že můžeme zapojit i další výbor, protože se to týká eh, výboru pro kulturu nás, eh, výboru